Good afternoon, colleagues. Um... Dobré odpoledne, kolegové. Začneme dnešní eh, jednání přijetím pořadu jednání. Pokud nejsou žádné náminky, pořad jednání je přijat. Máme jenom několik velice rychlých sdělení předsedy. Za prvé jazykový režim, eh, tlumočení do chorvačtiny a irštiny dnes není k dispozici a žádná další sdělení nemám, pouze jedno osobní sdělení Eh, můj eh, asistent, eh, který šest let sloužil tomuto výboru, Annie Barnes, tato asistentka, je dnes poslední den v parlamentu a já jí velice děkuji, je tamhle. Děkuji za veškerou dosavadní práci, tímto ji strapňuji před celým výborem, nicméně ještě jednou děkuji mnohokrát. Děkuji, kolegové. A v podobném duchu bych chtěl rychle říci, že my jsme počítali čísla, a mnozí z vás se účastnili hlasování minulý týden ve Štrasburku a děkuji vám za to, že jste přišli i dnes. Není vás mnoho, nicméně jsem velice rád, že jste, že jste se přišli účastnit prezentace kolegů z předsednictví. Jen pro záznam bych chtěl eh, říci, že minulý týden se konalo eh, bez, bezprecedentní počet trialogů, které se blíží dokončení nebo byly dokončeny v tomto výboru. A vy, členové tohoto výboru, jste vlastně absolvovali 40 eh, plných eh, schůzí výboru LIBE. To je více než v jakémkoliv jiném eh, výboru. Odvedli jste více práce než v jakémkoliv jiném výboru a docházka je vyšší než v jakémkoliv jiném výboru tohoto parlamentu. Chtěl bych vám tedy poděkovat. Není to otázka Eh, nějakého počítání čísel, že jsme nejlepší, i když to taky. Dalo by se nad tím zamyslet. Nicméně není to otázka toho. Je to otázka eh, mnohem širší a při všech těch trialozích Eh, došlo k dokončení eh, opravdu témat, která čekala na dokončení několik let a eh, my jsme spolupracovali se sekretariátem Libe, kterému bych chtěl tímto poděkovat, ale také s asistenci poslanců a asistent, asistenty stínových zpravodajů, kteří se podíleli velice aktivně na tvorbě legislativy, aktivněji než jakýkoliv jiný výbor Pracovali jsme pod tlakem externích problémů, jako byla uprchlická krize a bezpečnostních problémů. Náš výbor musel neustále reagovat a proto jste odvedli skvělou práci za uplynulý rok a chtěl bych vám eh, tímto srdečně poděkovat a i k další práci, ať už to byla konference o soukromí a osobních údajů a tak dále. To všechno se konalo v tomto kontextu. Je to obrovský výkon našeho výboru. Děkuji vám, kolegové, za všechno, co jste vykonali za tento rok. A říkám to teď, protože na konci už odejdete a nebudete mě poslouchat. Ale e, tím se nyní dostávám k hlavnímu bodu pořadu jednání, což je závěr lucemburského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra. A teď eh, bych opět začal poděkováním. Není to jen nějaké formální poděkování, ale opravdu upřímně děkuji všem kolegům, kteří se účastnili trialogu. Bylo mi vysvětleno, myslím, že ty si to říkal, Etienne, že lucemburské předsednictví byla v podstatě jedna dlouhá rada spravedlnosti a vnitra. Já si myslím, že to bylo ještě e, trošku více. Bylo to šest měsíců, e, během kterých e, během kterých se velice tvrdě pracovalo na detailech, na jemnostech, pod vedením sice malé země, která ale musela reagovat na jedny z nejtěžších problémů, na které kdy musela Evropská unie reagovat. A vy jste z toho vyšli se ctí a velice úspěšně a nyní máme příležitost o tom diskutovat s poslanci. A já bych k tomu připojil svůj osobní dík. Začneme tedy výměnou názoru. Eh, pokud ho neznáte, tak tady sedí Etienne Schneider, eh, náměstek premiéra Lucemburska a ministr vnitřní bezpečnosti, pan Jean Asselborn, ministr migrace a asilových záležitostí a pan Felix Bras, ministr spravedlnosti. Eh, jsem velice rád, že jste tu a pokud jde o praktickou organizaci této debaty, tak Žán bude muset velice brzy odejít, takže já nejprve dám slovo tobě, Potom e, přijmeme některé otázky týkající se přímo tvého oboru migrace a azylu a potom dám slovo dalším e, tvým kolegům ministrům, protože vím, že hned po naší schůzi máš velice důležitou mezivládní schůzi. Takže nejprve Jean Aslborn, ministr pro migraci a azyl. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, členové Evropského parlamentu. Od začátku našeho předsednictví, jak všichni dobře víte, Evropská unie čelila velké migrační krizi e, obrovské toky uprchlíků, které počty stále narůstaly. To je zcela bezprecedentní situace. My jsme e, byli takto vystaveni velmi, velmi složitým situacím, museli jsme velmi rychle reagovat a o to jsme se také skutečně snažili. Eh, během našeho předsednictví jsme eh, vytvořili určité základy, které se týkaly azylu, hranic, návratu, bezpečnosti. A to všechno v logice celého balíčku, kdy jsme se zaměřili na opatření mimo EU, na externích hranicích, soustředili jsme se i na vnitřní území EU. A to je přístup, který vyjadřuje, jak složitá byla celá krize, která vyjadřovala globální přístup. Během našeho předsednictví jsme chtěli, aby základní hodnoty EU, to jest odpovědnost a eh, solidarita vytvářely základ evropské politiky. Bylo tedy třeba tyto hodnoty jasně projevit v konkrétních opatřeních. Z hlediska solidarity, zejména pokud jde o příjem eh, osob, které potřebují mezinárodní ochranu, bylo třeba najít dohodu o eh, pojmu relokalizace a reinstalace, tedy resettlement. Eh, bylo třeba najít schodu a to bylo velmi obtížné, jak dobře víte ale e, také díky úzké spolupráci s vámi, s Evropským parlamentem, e, za což vám velmi děkuji, bylo možné e, dojít k dohodě o relokalizaci 160 tisíc osob a 22 tisíc osob bylo možné umístit. Teď stojíme před velkou výzvou, kterou je vlastně realizace těchto opatření. To vše ještě bylo samozřejmě nedostatečné a musíme dále trpělivě pracovat na těchto věcech. Vycházíme z takového abstraktního konceptu a postupně jsme přešli již k počátku realizace celé eh, eh, koncepce hotspotů. Ještě před 6 měsíci byly hotspoty takovým abstraktním pojem, ale teď už fungují v Itálii a dokonce i v Řecku. Ale pokud je o hotspoty a relokalizaci, zbývá ještě hodně co učinit, ale cesta už je otevřená. Já jsem to mohla vlastně oči konstatovat přímo v terénu. Je ovšem nepřijatelné, že někteří, jak se zdá, se chtějí vyvléknout ze svých povinností. E, takový nedostatek solidarity, ten by ohrozil přímo základy. Eh, dříve šlo o eh, případy resettlement, o kterých se uvažovalo pouze na národní úrovni a jen v některých státech. Dnes eh, je to vlastně otázka, která se projevuje i v dalších asociovaných státech, jako je Island nebo Švýcarsko či Norsko, Lichtensteinsko. Eh, k té země, které se také snaží pracovat v tomto celoevropském rámci. Podle mého názoru takové programy, jako je resettlement, by do budoucna měly být eh, vlastně takovým prostředkem vstupu do EU par excellence. Je to trvalé, udržitelné eh, řešení pro příslušné osoby a projevuje to také solidaritu se zeměmi, které jinak vítají většinu uprchlíků. Dále otázka humanitární admise se konkretizuje pro tu Turecko. Já jen chci varovat, abychom nevytvářeli očekávání, která není možná naplnit, nebo abychom se nevytvářeli sekundární toky v celém regionu. Otázka resettlementu a relokalizace tady vyžadují i vyšší solidaritu s třetími zeměmi. Je to globální krize a každá udržitelné řešení musí řešit hluboké příčiny migrace tvářit se jako, že my jsme hlavní eh, oblast, která je tím dotčena, zatímco jiné země mají opravdu obrovské počty uprchlíků, to by nebylo adekvátní v této situaci. Právě proto naše předsednictví eh, posílilo materiální, finanční i operační spolupráci s třetími zeměmi v oblasti migrace. Souběžně s tím v rámci práce již probíhající spolupráce. V posledních šesti měsících jsme spolupracovali s africkým kontinentem, například eh, summit na, Vevalet eh, v eh, listopadu tohoto roku. Dále jsme také jednali s Etiopií a podepsali dohodu o mobilitě. Spolupracovali jsme se zeměmi západního Balkánu a středního východu. Například 8. října tohoto roku proběhla konference na vysoké úrovni eh, o západní Balkánu a středomorských cestách a také jednání mezi EU a Tureckem 29. října. Ale spolupráce se musí ještě dále prohloubit. Podle mého názoru Eh, akční plán, který je schválen, eh, nesmí zůstat pouze na papíře. Je důležité, abychom to vše jasně projevili v konkrétních projektech a abychom zajistili jasný follow-up a posoudili situaci v terénu. Unie musí přijímat ty, kdo potřebují ochranu. Evropská unie musí také chránit své hranice. A bohužel musí i vracet zpět ty, kteří mezinárodní ochranu nepotřebují. Eh, je tady ten jev nelegální migrace a musíme právě proto podporovat legální migraci. Každá asilová politika, která chce být důvěrohodná, musí být eh, eh, také doplněna jasnou politikou návratu. To platí o to více v situaci velkého tlaku, v které se ocitáme. Lucemburské předsednictví se proto snažilo přijmout jasně zaměřené a operativní závěry eh, o účinnější politiku návratů. Musíme zabránit tomu, aby prostřednictvím Řecka a Itálie přes hotspoty vznikla, eh, vznikla zácpa, ucpání těchto toků. A proto také byly schváleny závěry o bezpečných zemích, a které by měly být okamžitě uplatňovány. V tomto rámci revize mandátu Frontexu sehrává centrální úlohu a já v tomto smyslu zdravím návrh komise z minulého týdne. Budeme muset také brzy konsolidovat šengenské aky a společné řízení vnějších hranic méně eh, národní suverenity, více společné odpovědnosti. To by mělo vést k výsledkům, které potřebujeme. Komise musí využít všech eh, možností, které má pro posuzování eh, situace a pro posuzování Schengenu při neohlašených návštěvách a kontrolách znovuzavedení eh, kontroly na vnitřních hranicích eh, je odůvodněné z hlediska vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Maximální lhůta prodloužení na 6 měsíců vyprší v Německu eh, v březnu a v květnu pro Maltu a také Norsko a Švédsko. Evropský rámec by pak měl eh, dále fungovat po tomto termínu. Já nejsem stoupencem kontroly na vnitřních hranicích, přímo naopak, ale eh, národní rozhodnutí znovu zavést kontrolu na vnitřních hranicích a přitom se nepřipravit na evropské úrovni, to by prostě bylo zcela nezodpovědné vůči našim občanům. A právě proto je třeba okamžitě rozvinout úsilí na vnějších hranicích. Optimální zpráva a řízení vnějších, vnitř, vnějších hranicích musí jít ruku v ruce s náležitými opatřeními. Proto lucemburské předsednictví chtělo uzavřít jednání s Evropským parlamentem o směrnici pro výzkumníky a studenty, což by umožnilo podařilo právě pro tyto kategorie, zejména mladé talenty, dostat se eh, do Evropy. Dovolte, abych ukončil otázku migrace poselstvím, eh, které eh, říká, že je třeba posílit naše kontroly na hranicích, ale současně mít otevřenou politiku migrace při respektování šengenských pravidel a všech pravidel axilu aby bylo možné jednotným způsobem provádět azyl, je zapotřebí mít jasně harmonizovaná pravidla. Eh, musíme eh, do toho zahrnout přístup na trh práce, přístup ke školství a přístup eh, k sociálním dávkám. Nestačí mít pouze společná pravidla. Je třeba zajistit také jednotné uplatňování těchto pravidel v praxi. Takže je tady zapotřebí určité konvergence z hlediska rozhodnutí eh, a rozhodnutí soudů na celoevropské úrovni. Můžeme si představit, že by vznikl podobný systém, jako je systém ochrany patentů i pro tuto oblast. Přál bych si, abychom všichni byli voluntarističtější a abychom se pustili do vytváření skutečně evropské migrační politiky. A nyní druhé téma, stručně, téma, které je, eh, je velice důležité jak pro parlament, tak pro Lucembursko, a to je právní stát. Eh, v roce 2014, ještě za italského předsednictví, eh, Rada a členské státy na zasedání Rady schválili závěry, ve kterých se zavázali, že povedou každoroční dialog aby bylo možné zachovat právní stát v EU eh, během zasedání Rady 17. listopadu 2015 lucemburské předsednictví a všechny členské státy EU Eh, potvrdili opětovně tyto závěry a spustili první politický dialog o respektování právního státu mezi všemi členskými státy. Chtěl bych především připomenout, že podle článku 2 smlouvy o EU právní stát vytváří jednu z klíčových hodnot, o které se opírá naše EU. V tomto směru rada hraje velice důležitou úlohu, má zajistit respektování právního státu e, v EU. Lucemburské předsednictví považovalo za důležité, aby dohlédlo, aby tento dialog probíhal podle e, principu objektivity, nediskriminace a e, rovnosti v zacházení pro všechny členské státy. Lucemburské předsednictví je velmi rádo, že výměna názorů proběhla nestraně, nestranicky a během tohoto prvního dialogu členské státy mohly předložit eh, příklady osvědčených postupů a eh, řešení výzev, které na národní úrovni řeší a jak je překonávají. Tato výměna byla velmi plodná a členské státy se aktivně účastnili, vyjadřovali své názory, eh, a sdělovali národní zkušenosti. Rada dále provedla také výměnu názorů eh, o eh, právním státu v době Eh, digitalizace. Jak respektovat právní stát při velkém rozvíjení jednotného digitálního trhu. Tato výměna názoru se opírala o jeden dokument, který předložil naše předsednictví. V tomto dokumentu předsednictví navrhlo, že eh, důkladně proskoumá několik klíčových otázek, zejména eh, svobodu projevu, governance internetu a ochranu i kyberbezpečnost. Naše předství tady říká, že všich, všechny členské státy v listopadu vyjádřili potěšení, že dochází k tomuto dialogu. Tak bylo možné definovat eh, oblasti, kde je zapotřebí zvýšit úsilí, jak na evropské, tak na národní úrovni. A diskuse o právním státu eh, v EU Eh, nemůže být považováno za pouze abstraktní intelektuální eh, eh, diskusy. Naopak je třeba zkoumat všechny aspekty soudnictví, všechny aspekty Například pokusy umlčet sdělovací prostředky je zcela v rozporu se základními hodnotami EU. Smlouvy jsou v tomto smyslu jasné, pokud je o kodaňská pravidla. Povinnosti evropských institucí energicky odsoudit jakékoliv eh, odchylky, eh, jsou důležité a nejsou vměšováním do vnitřních záležitostí členských států. Po teroristických útocích v Paříži, eh, které se konaly pár dní před zasedáním rady, jen ukázali, jak důležitá je tato diskuse o vazbách mezi mm, právním státem a boji proti terorismu. Eh, také na pozadí migrační krize eh, se naše diskuse týkala eh, otázek, jak to řešit při respektování základních hodnot EU, včetně právního státu. Zvláštní pozornost byla věnována potřebě lépe zorganizovat boj eh, proti nenávistným projevům při ochraně hlavních zásad, zavinních hodnot a eh, rovnosti lidí a rovnosti pohlaví. Za lucemburského předsednictví jsme tedy takto vytvořili základy po konstruktivní výměnu názorů mezi členskými státy pro respektování právního státu, což eh, vlastně je závazkem k autokritickému přístupu k celé otázce. Myslíme si, že toto je vlastně první etapa na této cestě. Vývoj v některých členských státech si eh, rozhodně, rozhodně posiluje můj názor, že bychom měli této otázce věnovat ještě větší důležitost, tedy otázce respektování právního státu v EU. Evropský parlament ukázal cestu schválením usnesení 15. prosince o situaci v Maďarsku. A já očekávám také s velkým zájmem, jak bude probíhat diskuse v parla- Evropském parlamentu, diskuse o Polsku, kterou ohlásil předseda Schulz na lednové zasedání. Děkuji vám. Thank you very much, Jean, uh, for that. Děkuji, Žáne s vaším dovolením teď máme 17 kolegů, kteří chtějí hovořit, takže já bych to viděl tak, že většina těchto kolegů se chce nejen ptát na migraci a e, azyl, ale možná chce pokládat určité také hybridní otázky mířené i na vaše kolegy. E, takže nejprve dáme slovo e, Etienovi a také Felixovi. Prosím vás, abyste to vzali rychle, aby to bylo proveditelné. Takže eh, kolegové, všichni jste na řečnickém seznamu, můžete se ptát, na co chcete všech tří. A na řadě Etienne Schneider, prosím. Děkuji, pane předsedo. A vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že vám dnes mohu předložit velké nebo hlavní eh, směry lucemburského předsednictví v oblasti vnitřní bezpečnosti a terorismu. Došlo ke dvěma důležitým událostem, které ovlivnily rytmus našeho předsednictví. Máme tady zabránění eh, eh, tomu eh, teroristickému útoku na Talis 21. října a potom útoky v Paříži. A tady je potřeba hájit bezpečnost Evropské unie, ale zároveň respektovat principy svobody. Podařilo se nám eh, těchto věcí dosáhnout a to díky eh, také podpoře Evropského parlamentu a také eh, díky komisi prostřednictvím jejího iniciačního práva. Já jsem s vámi již hovořil 15. června a tehdy jsem vám řekl, že se dostaneme na křižovatku v mnoha oblastech a že budeme muset eh, tady eh, řešit obnovenou strategii pro období 2015-2020 eh, a budeme muset řešit legislativní záležitosti s novým nařízením o Europolu a také vyjednáváním o směrnici PNR že tam bude potřeba také řešit celou řadu opatření v boji proti terorismu a to s hlavním zaměřením na, boj proti zahraničním teroristickým bojovníkům a potom také, pokud jde o boj s pašováním zbraní. Ve všech těchto oblastech se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku a s hrdostí vám dnes mohu e, sdělit, že jsme významně dosáhli pokroku v mnoha z těchto oblastí Mm, některé věci, které jsem zmínil, ještě více rozeberu. Pokud jde o protiteroristický boj, tak to byla velká priorita našeho předsednictví. Boj proti zahraničním teroristickým bojovníkům, tam Evropská unie zatím ještě nebyla schopna tok těchto bojovníků směrem do konfliktních zón zastavit. Bude potřeba e, tady zaměřit další úsilí proti těmto tendencím, finanční úsilí a také proti tomu, aby se tito lidé vraceli zpátky do Evropy. Musíme se zaměřit na několik různých os tedy zabránit tomu, aby tito lidé eh, nech, ne, necestovali směrem do konfliktních zón a tady je také potřeba tady eh, vést dialog s třetími zeměmi. Dále musíme pracovat s těmi, kteří se vrací z konfliktních zón. Musíme tady vést vyšetřování, musíme mít opatření, která budou identifikovat pohyb těchto osob a za třetí musíme řešit schopnost těchto skupin obchodů obchodovat s palebními zbraněmi, eh, musíme eh, působit proti jejich obchodním aktivitám a eh, také proti jejím snahám náboru potenciálních teroristů. V listopadu jsme uspořádali mimořádnou radu SVV, pokud jde o boj proti terorismu a na, tomto, na této radě se ministři dohodli na naléhavých opatřeních v tomto duchu tato opatření již přinesla své plody a rada připomněla, jak je naléhavé a důležité dopracovat, eh, dodělat směrnici PNR. Předsednictví se podařilo 4. Eh, prosince, dosáhnout eh, kompromisu na radě o textu, který byl také odhlasován 10. Pros, potom 10. prosince na výboru LIBE velkou většinou a my Evropskému parlamentu děkujeme za toto hlasování. Tento nový nástroj, po té, co bude zaveden, nám pomůže lépe bojovat proti terorismu a proti organizovanému zločinu tím, že máme vyvážený a účinný text. Ministři se také zavázali prostřednictvím společné deklarace využít možnost, kterou mají pro sběr údajů, pokud jde o lety uvnitř společenství a tak, jak požadoval Evropský parlament, zvážit také údaje dalších ekonomických eh, hráčů. V boji proti eh, zbraním se předsednictví eh, v, pr- v říjnu 2015 podařilo dospět k silným závěrům rady, eh, pokud jde o potírání tohoto fenoménu. Rada vyzvala komisi, aby v roce 2015 předložila nařízení pokud jde o minimální normy o dezaktivaci eh, hm, těchto palných zbraní. Eh, v listopadu eh, bylo také přijato další opatření, které znamená další krok vpřed. A komise byla vyzvána, aby na počátku roku 2016 předložila návrh revize směrnice o zbraních, opalných zbraních. A v listopadu Komise předložila eh, revidovaný text směrnice a předsednictví se okamžitě zavázalo nebo pustilo do práce na radě, tak aby se zrychlil celý proces, abychom to celé dokončili během nizozemského předsednictví. Je to také obrovský krok vpřed a eh, v této souvislosti eh, jsme byli také velice potěšeni textem komise o eh, obchodování se zbraněmi a výbušninami, eh, kde nám přijde k ruce celá řada opatření, díky kterým budeme moci zrychlit práci na radě. Další oblast v boji proti terorismu je posílení kontrol na externích hranicích. Tady bylo odvedeno opravdu mnoho práce a to eh, bylo poznamenáno zejména vůli lépe využívat nástroje, které již existují. Do roku 2016 komise předloží nové nástroje pro eh, revizi eh, kontrol na externích hranicích, tak aby se více využívaly nové technologie. Rada eh, pořádala komisi, aby v rámci svých eh, návrhů k inteligentním hranicím udělala návrh, který by se zaměřil eh, na šengenské hranice v rámci článku 7.2. No, tento návrh byl právě představen a týká se systematických kontrol identity osob při překročení externích hranic, jejich dokumentů a kontroly eh, hrozby, kterou by jednotlivci mohli představovat pro vnitřní bezpečnost. Dámy a pánové, dovolte mi pohovořit o výměně informací mezi členskými státy eh, s agenturou Europol v rámci boje proti terorismu, do kterého se naše předsednictví tak intenzivně pustilo. Jsou tady zejména dvě oblasti. Eh, jednak eh, vzdělávání policejních a soudních orgánů a tedy výměna informací mezi nimi a potom také spolupráce mezi službami spravodajských tedy služeb Jde o systematické používání již existujících nástrojů. Týká se to informací, které se týkají zahraničních teroristických bojovníků v rámci šengenského systému, potom eh, využívání různých databází a podpora práce Europolu tím, že by se dodávaly informace do databází Europolu. Dosáhli jsme pokroku v posledních měsících, především pokud jde o pravidelné využívání systému SIS. Na podnět lucemburského předsednictví byla provedena analýza toho, jak členské státy využívají existující nástroje Tedy tato analýza byla zahájena a předsednictví eh, dále v tom bude pokračovat a v roce 2016 by měla být předložena konkrétní opatření, která by měla posílit výměnu informací mezi členskými státy a s Europolem. Pokud jde o výměnu eh, zpravodajských služeb, tak tady komise chce posílit eh, zpravodajské služby členských států a tedy, pardon, jejich spolupráci. Jde o sdílení informací mezi, or, mezi útvary, Eh, tedy těchto spravodajských orgánů, ale samozřejmě jsou tady pravidla na ochranu osobních údajů jednotlivců a ta se liší mezi jednotlivými členskými státy. Jde tady také o přístup do policejních a soudních databáz, kde jsou určité překážky a to by mohlo zbrzdit výměnu informací s Europolem, s některými členskými státy. Ehm, jsou tady také mechanismy bilaterální. Uh, a multilaterální spolupráce a ta byla zřízena na podnět rady eh, po eh, atentátech v Paříži. Eh, byla zahájena tady spolupráce, nebo přijat závazek, kde by se zřídila platforma pro eh, sdílení informací, spravodajských eh, informací, tak, aby bylo možné co nejrychleji eh, ty informace tady sdílet. Je tady také nové nařízení o agentuře Europol, jak jsem řekl již v červenci. Uh, Naším cílem je, aby agentura měla pevný právní základ, který by umožnil zmaximalizovat její potenciál ve službě členským státům, ale to samozřejmě s respektem principu subsidiarity a e, platných smluv. Mohu dnes říci, že tento úkol jsme splnili. E, naše předsednictví e, také provádí eh, strategii pro obnovenou, tedy obnovenou strategii 2015 ehm, až 2020, pokud jde o vnitřní bezpečnost. V oblasti vnitřní bezpečnosti naše předsednictví muselo řešit celou řadu výzev. Podařilo se nám je eh, řešit, ale to zejména díky intenzivní eh, práci, do které jsme se pustili a to vše je také možné díky velké angažovanosti a aktivitě Evropského parlamentu a také komise, což jsou naši eh, plnoprávní partneři v oblasti vnitřní bezpečnosti. Takže náš úspěch je také vaším úspěchem a já vám velmi děkuji eh, za eh, tuto úspěšnou spolupráci v posledních měsících. Děkuji. Felix Brass, minister... Děkuji, Etienne. A není Felix Bras, minister spravedlnosti, prosím. Děkuji, Klode. Dámy a pánové, dovolte, abych začal tím, že poděkuji některým Především děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem poslancům a poslankyním z tohoto výboru za vynikající spolupráci v posledních měsících. <clears throat> Děkuji vašim spolupracovníkům a děkuji také sekretariátu výboru Libe. Bez této spolupráce by naše práce ani možná nebyla. Především chci poděkovat všem zpravodajům z vašeho výboru paní Krispek, pana, paní Kiniči, paní Lauristin a Jan Filip Albrecht, eh, kteří eh, opravdu odvedli vynikající práci. A úzká spolupráce eh, s nimi nám umožnila dospět k dohodě u pěti různých věcí, z toho tři platí do vaší pravomoci a dva platí do pravomoci jury, zejména tedy pokud jde o to, co spadá do otázek řešících ve výbo- v radě vnitro a justice. Došlo tedy k dohodě na vysoké úrovni. Podařilo se nám stanovit si určitý regulační rámec Eh, který může být použitelný v budoucnu, který posiluje práva eh, obyvatel v digitální době a snižuje rizika eh, ohrožení soukromého života. Jde také o rámec, který podporuje ekonomické zájmy Evropy a který také umožňuje zvýšit evropskou konkurenceschopnost na celosvětové úrovni, umožňuje rozvíjet tuto ekonomiku na evropské úrovni. U směrnice se nám podařilo eh, na říjnovém zasedání Rady vnitrojustice eh, tuto věc schválit a pále je úspěšně o tom jednat s vámi. Schválení diskrus, eh, směrnice bude znamenat lepší spolupráci s represivními orgány a to bude platit jak pro vnitrostátní, tak i přeshraniční zpracovávání. Bude takto možné Eh, zajistit lepší výměnu informací mezi soudními či policejními orgány. Bude tato spolupráce lepší, než byla v minulosti. A právě dramatické události v Paříži ukázaly, jak velice důležité je, aby policejní a soudní orgány mohly používat eh, potřebné nástroje a eh, aby bylo možné spolupracovat úžejí, než tomu bylo doposud. Ze strany všech institucí eh, bylo vyvinuto velké úsilí na této reformě v posledních měsících. A myslím, že to je jistě na úrovni očekávání občanů i na úrovni možností digitální ekonomiky. Eh, pokud jde o trestně právní oblast, eh, jsme velmi rádi, že bylo možné dohodnout se na směrnice o prezumpci neviny a dále také na směrnici týkající se procesních záruk pro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 Eh, mladistvé obžalované či trestně stíhané. To je velice důležité pro evropský prostor. Zblížení procesních pravidel eh, umožňuje eh, rovnější zacházení a také zlepšuje vzájemnou důvěru. To je nezbytně nutné, protože stále více a více spolupracujeme v oblasti vzájemného uznávání rozsudků a proto nám musí záležet na tom, aby přijatá rozhodnutí byla opravdu kvalitní. To je zásadně důležitá věc. A myslím, že díky dohodě s paní Krisbek, paní Kriči, tedy se spravodajkami v této oblasti, se nám podařilo odvést vynikající práci u směrnic, které možná nejsou mezi hlavními titulkami novin, ale které jsou velice důležité pro eh, rozvíjení společného soudního prostoru EU. Eh, pokud jde o eh, právní pomoc, tady je třeba říci, že spolupráce se rozvíjí, i když probíhá pomaleji. Tady ještě není eh, na dosah ruky dohoda mezi radou a parlamentem, ale věříme, že příští rok bude možné této dohody dosáhnout. Pokud jde o směrnici o nových psychoaktivních látkách, eh, tady také ještě zbývá určitá práce ze strany rady, to si uvědomujeme. Eh, pokud jde o nařízení o vytvoření evropského Eh, Evropské prokuratury. Tady lucemburské předsednictví eh, dosáhlo určitého pokroku a také získala v radě velkou podporu u hlavních článků pro eh, fungování tohoto budoucího orgánu, například vykonávání pravomoci při přeshraničních šetřeních ze strany rady jde o to dokončit práci na hlavních eh, článcích eh, tohoto textu. Jsme přesvědčeni, že účinný, účinná silná prokuratura v EU může brzy vzniknout. S tím také souvisí směrnice o boji proti eh, Eh, porušování finančních zájmů EU. Tady jistě také budou obtížné a dlouhá, obtížná a dlouhá jednání o tom, že by DPH mohlo být také zahrnuto do směrnice. Pokud je o reformu Eurojustu, tady jsme nepokročili eh, v návrhu eh, nařízení a to právě proto, že ještě nemáme pozici Evropského parlamentu, aby bylo možné posílit boj proti terorismu. Za lucemburského předsednictví schválila rada závěry o tom, jak bojovat proti Eh, radikalizaci a proti násilnému extremismu. Tady je především třeba pracovat v oblasti prevence. Aby bylo možné čelit migrační krizi z hlediska soudnictví, eh, tak tady rada vedla velice důležitá jednání o soudní spolupráci a o boji proti xenofobii. To jsou velmi důležité aspekty a tady je důležité zdůrazňovat také otázku odborné přípravy. Rada žádá, eh, aby bylo možné pracovat Eh, také v oblasti internetu, aby se zabránilo šíření nenávistných projevů eh, na internetu. To, co není možné v normálním běžném životě, přece není možné ani ve virtuálním světě internetu. I když někteří si myslí, že tam si mohou dovolit cokoliv. Potřebujeme strategii, jak ze sociálních sítí odstranit nenávistné projevy a také vytvořit soudní eh, prostředky. Ty přece již existují ve vnitrostátním prostředí lidí a ty je třeba používat. Zločinnost se dnes stále více a více projevuje právě v virtuálním světě, proto potřebuje i justice přizpůsobení eh, k digitalizaci dnešního světa. Rada tady se snaží stanovit prioritní body pro další eh, jednání. Pokud je o budoucí etapy, o uchovávání údajů v Telekomu, eh, tady proběhly velmi konstruktivní diskuse. Členské státy tady reagují na to, že rozhodnutím soudu se zneplatnilo rozhodnutí eh, dřívější mm, tady. Eh, také říkáme, že je zapotřebí nových legislativních iniciativ, které bude třeba respektovat. Dámy a pánové, pane předsedo, ještě jednou vám chci poděkovat za práci i za vynikající spolupráci Eh, mezi spolu eh, zákonodárce Za ty čtyři a půl měsíce, které jsme eh, reálně měli k dispozici za naše předsednictví, vám za to velmi děkuji. Um, ano, já si myslím, že sedm minut že to byl jako vždycky understatement Felixi, bylo to naprosto nabité úspěchy předsednictví, takže já myslím, že k tomu není potřeba nic dodávat, k tomu seznamu, který si eh, tu odpřednášel. Na začátku si tady říkal, že dokončíš regulaci o eh, nařízení o osobních údajích a já jsem se smál, protože eh, my neustále debatujeme o transparentnosti a tak dále. A teď, teď už se tedy nesmějeme. Dobrá práce. Máme dlouhý seznam, kolegové. A já se pokusím udělit slovo všem. Bylo by skvělé, kdyby se, kdybyste se mohli omezit na dvě minuty. Začneme tedy s paní Holmajer, prosím. Pane předsedo, vážení pánové ministři, vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat lucemburskému předsednictví všem třem ministrům. Za prvé proto, že tu jste a podáváte nám vlastně eh, hlášení eh, z toho, co se konalo nejen poslední týden, ale eh, za celý poslední půl rok. A děkuji za dobrou spolupráci, protože mám pocit, že za ty uplynulé měsíce se nám pracovalo velice dobře, přestože to bylo intenzivní a v obtížích obtížných oblastech. Já jsem také v rozpočtovém výboru a i tam eh, mohu říci, že vnímám toto předsednictvo, předsednictví jako velice příjemné. Eh, takže hned na začátku bych vám chtěla poděkovat. Měla bych tři otázky. Za prvé se to týká uzavírání hranic. Ráda bych slyšela, že eh, do března bude téma vnějších hranic dořešeno. Vnímáte něco takového jako realistické, protože Eh, od poloviny ledna do konce března to je dva a půl měsíce na všechna rozhodnutí, které je potřeba učinit, takže opravdu eh, to vnímáte jako realistické, tento časový plán a eh, jaká řešení najít pro to mezidobí, kdy máme otevřené hranice, které mají být zavřené a zavřené tam, kde mají být otevřené, abych to tak řekla. Protože máme obrovské problémy uvnitř Schengenu, které by se také měly řešit na úrovni vnějších hranic. Potom jste zmínil nenávistné projevy a a e, rekrutování. E, teď je obzvláště nebezpečné, že e, i mezi uprchlíky se občas rekrutuje, protože jsou bez zbraní, jsou bez pomoci, jsou značně znejistění a tak dále. A jaká konkrétní opatření eh, si rada představuje eh, právě na řešení tématu nabírání, rekrutování mladých lidí, ať už jsou z Evropy, anebo ať už pocházejí z řad uprchlíků, tak abychom učinili nějaký pokrok v nejbližších měsících. A pokud jde o ty nenávistné projevy, eh, tak tady je potřeba zabývat se i, i následky, nejenom jaksi dialogy. Když někdo volá po vraždění nebo mm, bytí dětí, žen nebo tak dále. Takže tím by se měla také rada zabývat. A poslední otázka, e, to je e, to, to se týká těch osobních údajů. E, vy jste hovořil o interoperabilní databance a já bych se chtěla zeptat, Eh, určitý eh, terorista se nechal třikrát registrovat a přesto eh, nebyl odhalen. Takže když je možné takto neškodně se registrovat a přitom nebýt odhalen, tak to není příliš dobrá známka toho, že ta bezpečnost je nastavená správně. A k tomu Eh, může také naopak padnout podezření na někoho nevinného. Takže eh, jak eh, je to s tím vyvážením dat mezi seznamem SIS a seznamy členských států? Děkuji. Birgit Zipu, prosím. Děkuji. Já jsem si jistá, že mnozí kolegové se budou ptát, takže já se pokusím vyjádřit velice stručně. K šengenskému prostoru bych měla otázku, protože eh, jsem poněkud zmatená tou emocionální debatou eh, údajně toho, že údajně přichází příliš mnoho uprchlíků. Podle oficiálních čísel Frontexu za letošní rok přišlo do Evropy 1,5 milionu uprchlíků. Eh, podle jiných oficiálních zdrojů 1 milion z tohoto 1,5 přišel do Německa. Takže pro zbytek 20 27 členských států e, připadá 500 tisíc uprchlíků podle oficiálních čísel. Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak to by mohlo být příliš velká zátěž pro těch nejméně 20 členských států? Já to nechápu. Potom mám krátkou druhou otázku, která se týká lepší spolupráce zpravodajských služeb. Ta je nutná, s tím souhlasím, ale eh, mohli byste prosím odpovědět na otázku, proč užší a blížší spolupráce služeb eh, nebo i, i policie by byla potřeba, ale hovoří se pouze o službách. Takže Jestliže tato eh, spolupráce je čím dál důležitější, protože jednotlivé členské státy a jednotlivé spravodajské služby nejsou schopny se vypořádat s výzvami, jak potom můžeme mít definici národní bezpečnosti, ve které se říká, že je to pouze otázka eh, jednotlivých členských států. Přitom si uvědomujeme, že před námi stojí výzvy podstatě z celého světa. Že mohli byste prosím odpovědět na tyto dvě krátké otázky. Děkuji a děkuji za dodržení času, pan Kirkhope, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl vyslovit souhlas eh, s tím, co říkala eh, paní Holmajer a také eh, s tím, jak se nám spolupracovalo s předsednictvím. Já eh, osobně mohu hovořit o zprávě o eh, PNR. Tam se pracovalo opravdu velice intenzivně a já jsem předsednictví vděčný za jeho výkon. Když si vezmete co jsme od předsednictví slyšeli na jeho začátku, jaké budou jeho cíle, tak já jsem se na ně díval a byl jsem jaksi Zaimponoval mi ten samotný objem těch témat, například zvláštní záruky pro děti. E, to si myslím mnohým z nás leží velmi na srdci. Dále nakládání s ochranou osobních údajů, potom PNR moje téma samozřejmě. A potom náš pohled na Europol a jeho podporu do budoucna. E, to jsou všechno velice dobré věci. E, já si myslím, že když se podíváme na otázku relokace a reformu Dublinu, tak to je snad možná jediné zklamání. U té nové zprávy o relokaci e, vlastně došlo mnohé splyne, že mnohem více pokroku nastalo v oblasti e, znovu usídlování, tedy resettlement, než přesídlování, e, což si myslím, že je problém a že bychom měli něco udělat. Myslíte si, že e, názory rady se nějak změnily za posledních šest měsíců, ať už jde o relokaci nebo o Dublin? Změnilo se něco za těch šest měsíců? E, já doufám, že předsednictví se povedlo nějak změnit atmosféru a změnit postoje, ale e, každopádně to je téma, které mi ještě dělá starosti na následujících šest měsíců. Děkuji. Děkuji, Sofie Intfeld, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k těm, kdo gratulují lucemburskému předsednictví za skvělý výkon a myslím si, že v mnoha případech, pokud jste neuspěli, tak to bylo proto, že jste museli se domluvit s 27 ostatními členskými státy, což je těžké. Eh, já jsem osobně velice ráda, že jsme dokončili balíček ochrany osobních údajů, ale mám několik otázek. Eh, za prvé, dialog o právním státu a základních právech. To si myslím, že byl skromný, ale velice pozitivní začátek. Eh, já jsem velmi ráda, že se toho lucemburského předsednictví ujalo, protože si myslím, že Evropa by měla jít příkladem. A pokud je řeč o nebo o, o protinarativu k terorismu a o našich hodnotách a o tom, jak je ukázat nově příchozím, tak si myslím, že nejlepší způsob je e, naplňovat své vlastní standardy. Jsem ale také trochu skeptická, protože když se podívám na vlády členských států, tak e, skoro všechny Eh, jsou eh, těmi hlavními, kdo eh, porušují tyto standardy. K Maďarsku nemusím vůbec nic dodávat. Ve Francii se činí opatření pod vlajkou boje proti terorismu, které ale nemají nic společného s bojem proti terorismu. Rumunsko je zmítané korupcí. V Dánsku vláda právě oznámila, že bude konat nucené prohlídky a Eh, odebírat uprchlíkům jejich osobní věci, což je podle mého názoru naprosto nechutné. Eh, belgický ministr vnitra dnes řekl, že eh, etnická profilace není vůbec problematická, takže to když už tu je tu řeč o nenávistných projevech, tak toto je nenávistný projev od ministra. Takže politiky boje proti teroru, politiky migrace, to všechno pořád slouží jako záminka pro masivní porušování principu právního státu a základních práv. A přitom svět se nijak nezlepšuje těmito opatřeními. Když se podíváme na boj proti terorismu, tak já si myslím, že tenhle kontinent ho vede naprosto příšerně špatně, protože nejen porušuje základní práva, ale navíc bojuje velice neefektivně Stačí se podívat na ty příběhy o Omlouvám se, že to musím říkat, ale e, příběhy o tom, jak belgické úřady zvládaly situaci po 13. listopadu, tak e, to byl obrovský chaos a toto ještě říkám slušně. E, tak proč, se nás, proč po nás neustále někdo chce, abychom odkývali nové pravomoci pro bezpečnostní složky, což se také dělo pod lucemburským předsednictvím, když vlastně národní služby nedělají to, co mají? Mně už to opravdu přestává bavit. Tak poslední otázka. E, ráda bych pochopila, e, a to není jenom k PNR, ale obecně, e, proč nemůže dostávat zápisky ze schůzí národních vlád protože e, jakmile Evropský soudní dvůr vydal rozsudek o přístupu k informacím, tak od té doby máme právo vědět. E, tak e, proč rada přikročila k tomu, že zkrátka žádné zápisky nevede, takže stále nevíme, co se tam děje. Já si myslím, že máme právo na to, to vědět a bylo by dobré, kdyby ještě do konce lucemburského předsednictví jsme mohli získat zprávy o jednotlivých pozicích členských států k PNR. Paní Verža, prosím. Mluvte mě, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat všem třem řečníkům eh, za eh, rychlé a zajímavé schrnutí lucemburské práce a já také jenom velmi telegraficky pohovořím. omlouvám se za to, ale tak chci koncentrovat to, co říkám. Vy jste hovořili o migrační krizi, já bych hovořila o humanitární krizi a uprchlické krizi. Po především pokud jde o hloubkové e, důvody e, imigrace, tady e, sdílíme stejné obavy například s Eritreji se Sudánem, kde i nadále bombardují své obyvatele Etiopie, e, tam um, pacifističtí demonstrující byli e, zabiti, 60 z nich, takže e, mě by zajímalo, za jakých podmínek s nimi spolupracujete, jaké máte partnery, se kterými spolupracujete a uh, Eh, jaká opatření eh, podle vás budou mít eh, dopad přímo v místě. Mně jde o osud tohoto obyvatelstva a když tady slyším to, co říká Evropská komise, tak říká, že tam ehm, tady zavádí solární panely a větrné elektrárny, ale já jsem tady skeptická, když toto slyším. Ehm, ne hm, pokud jde o to, že obyvatelstvo by ehm, mělo mít prospěch z těchto elektráren, ale spíš si říkám, kdo z toho bude mít ten skutečný prospěch. Členské státy tady mají různý eh, přístup, pokud jde o asilovou otázku v různých státech žad, azylanti nemají důstojné podmínky, nemají právo na práci například a pokud my chceme tady respektovat základní humanitární eh, principy, tak musíme podle toho také jednat. Vy jste tady hovořil o eh, nešťastném návratu těch, kteří nemají právo na právní ochranu. Já si myslím, že ta věta možná není úplná, že tam něco chybí. Já nepodporuji rozdělování mezi dobrými uprchlíky, protože to vypadá, že by tam mohly být špatné špatní uprchlíci. Jsou tady, tedy je to takto rozdělováno a to není dobré a Evropská unie potřebuje ekonomickou e, imigraci a to více než kdy dříve. Stačí se podívat na Německo, abychom e, viděli, jaká ta situace je. A bohužel, pokud e, pokud bychom eh, tady neměli eh, imigraci, tak by docházelo k demografickým eh, poklesům a to obrovským. Takže tady bychom měli vyhovět těm, kteří chtějí pracovat a chtějí mít pracovní povolení. A potom tady nebudu hovořit o Dánsku, o tom hovořila i Sofie zcela právem, kde oni vlastně uprchlíky, kteří přichází připravují o jejich osobní věci, aby tím vlastně eh, zaplatili eh, jejich eh, přijetí. A pokud jde o boj proti terorismu, tak tam bylo 2500 případů, kdy byly vlastně prováděny prohlídky se zaměřením především na muslimy a pouze dva, ta, dvě tato vyšetřování byla ti terorismu, v souvislosti s terorismem, takže tady bychom opravdu měli dávat bedlivý pozor, abychom vlastně eh, nejednali eh, přes čáru. Mám tady velký seznam eh, zájemců o slovo, takže prosím dodržujte dodržujte dobu dvě minuty pro váš proslov, protože tady máme opravdu spoustu kolegů. Eh, Eh, k trialogům a k dalším věcem, takže prosím, buďte struční. Jistě to zvládnete během těch dvou minut. Judith z Argentíny. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Před několika měsíci lucemburská vláda cestovala do Řecka, kde chtěli osobně ehm, chtěli eh, přijmout těch 30 eh, osob, které měly být přesídleně do Lucemburska. Pamatuji si na eh, celou tu událost a viděla jsem všechny tyto osobnosti, které pomáhaly těmto uprchlíkům k novému a bezpečnějšímu životu. A já se teď dívám na poslední čísla Evropské eh, komise, pokud jde o mechanismus relokace, tak po těchto 30 se nestalo v podstatě nic dalšího. A eh, to nejen pokud jde o Lucembursko, ale pokud jde o většinu evropských zemí. A má otázka tedy zní, prosím, vysvětlete mi to. Vy jste eh, byli přímou toho procesu až tedy nahoře a Vysvětlete mi tedy, proč nedochází eh, k relokaci eh, osob z Itálie a Řecka do různých členských států. Eh, vy jste tam řekli, že máte 90 míst a poté, co jste tam přijali těch 30, tak pak už se nic dalšího nedělo. A má druhá otázka, poslední otázka zní, dospíváte ke konci intenzivních šesti měsíců a pokud e, e, pokud jde o tedy to, jak, jaký, v jakém rytmu probíhala zasedání rady SVV, tak to bylo nepřetržité, o tom jste hovořili. A, a já si myslím, že když to bylo tak intenzivní, tak to by pro vás byla možnost, abyste nám poskytli určitý náhled do toho, jak probíhaly ty rozpravy, ta jednání. Paní Sofie Intfeld chtěla zápis a mě by zajímala ta atmosféra, protože se obávám, že když se podíváme na uh, rady SVV, tak tam v podstatě nikdo již nesleduje ten evropský rozměr. Každý sleduje eh, pouze eh, ten eh, seznam mechanismu relokace a jakým způsobem to souvisí s mou zemí, nebo co z toho je důležité pro mou zemi. A pan Tusk ten říkal, že bychom na 18 měsíců měli vlastně uzavřít uprchlíky a, a to je a nikdo to nekritizoval, takže to je možná další ilustrace toho, jak nahlížíme na evropské hodnoty, jak to s nimi vypadá. Já Lucembursko považuji samozřejmě za a, zemi, e, která tady se intenzivně zabývá e, evropskými řešeními, takže mě by zajímal opravdu váš pohled na současnou situaci. E, John Asselborn Eh, bude muset odejít, takže já ještě eh, vyzvu posledního koordinátora, aby pohovořil a potom tedy ministři budou odpovídat. Slovo má paní Meyer a potom pan Aslbon odpoví na otázky související s migrací. Děkuji, pane předsedo. Mohu být stručná. Jak jsem naslouchala eh, třem ministrům, tak oni říkají, že toho mnoho dosáhli. Můj názor to však není. Za vašeho předsednictví došlo k rekordnímu počtu evropských summitů během těchto měsíců, ale já mám pocit, že eh, v těch závěrech těchto rad bylo to stejné, co kdy dříve, takže by se dalo říci, že toho bylo dosaženo velmi málo, nebo téměř nic. V Evropské unii to zažíváme opakovaně. Vyprodukuje se mnoho papírů, ale v praxi se nic neděje a teroristé jsou stále na, na svobodě a mám následující otázku vy budete mít uh, zodpovědnost, nebo kdybyste musel vysvětlovat tyto věci ne nám, ale evropským občanům, tak jak byste jim vysvětlil, že jste omezili uh, přítok uh, azylantů nebo imigrantů a uh, další věci? V podstatě, když bychom se na to dívali tak, tak by se zjistilo, že máme méně EU a ne více. Pan Engel, paní Gomez. Uh, Mr. Dupree, Mrs. Stevens, Mr. um,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 na svou poslední misi ještě v této funkci, takže se omlouvám. Já se pokusím odpovědět tak nějak trošku globálně na ty otázky, které zazněly, eh, spíše než abych se pouštěl do detailů. Vnější hranice, tady se ptala, myslím, paní Holmajer. Ano, já jsem opravdu přesvědčen, že nebudeme-li mít rychle nástroje pro kontrolu vnějších hranic, pak se Schengen zhroutí. Žádná země na planetě neexistuje bez kontroly vnějších hranic. Kontrol na vnějších hranicích to prostě jenom znamená, že se řekne, nebo budeme vidět, kdo klepe na naše hranice, kdo potřebuje mezinárodní ehm, ochranu. Prostě to potřebujeme vědět. Eh, pokud jde o vnější hranice, tak je tady opravdu velká eh, citlivá otázka mezi Tureckem a Řeckem, ale já nejsem uh, Eh, negativní. Po šesti měsících po návštěvě v Řecku eh, a po radách eh, SVV je, myslím, že řecká vláda opravdu je již v situaci, kdy přijme takový náhled organizací systému OSN i evropských. Na vnějších hranicích tedy myslím, že jsme udělali velký krok vpřed. A návrhy, které byly eh, předloženy 15. Eh, prosince, jestliže to se nám podaří velmi rychle realizovat, eh, a mělo by to být možné, je tady jedna velká země EU, která navrhla nástroje Coast Guards a také možnost kontrolovat jak pobřeží, tak i moře. Čili tady myslím, že kontrola vnějších hranic to není pouze otázka těch států, které tyto vnější hranice přímo mají, ale je to eh, úloha, kterou eh, musí zastávat Evropská unie jako taková. A to je to nejdůležitější. Já si myslím, že je třeba tady pokrač postupovat velmi rychle a přijmout rozhodnutí velmi rychle. Eh, pokud jde o otázku čísel, Informace, které my máme, je, že letošní rok eh, zaznamenal 1,5 milionu osob, které překročily evropské hranice. 1,5 milionu. To jsou naše čísla. A 1 milion a 70 tisíc z nich žádali o mezinárodní ochranu. Eh, tady zazněla tato otázka na tato čísla. To jsou teda čísla, která my máme k dispozici. A pokud jde o relocalization and resettlement, od začátku, od prvních diskusí, které jsme v Evropské unii vedli, najít řešení o resettlement bylo mnohem snažší, než najít řešení pro relokalizaci. Eh, relocation, to znamená lidé, kteří již jsou v Evropě, a ty přerozdělit mezi zeměmi. Resettlement to jsou lidé, kteří jsou třeba ještě v Turecku nebo v Libanonu nebo někde v Jordánsku a ty převést do EU. Eh, e Jedna země řekla hned, žádná relocation. My jsme ochotni podílet se na resettlement. Eh, obecně za to relocation podle mého názoru během tří, čtyř, pěti prvních měsíců fungovat nebude. A není to chyba Řecka, není to chyba Itálie. Je to otázka toho celého systému, protože systém ještě není uh, schopen fungovat. Řecko vyvíjí velkou, velké úsilí na svých ostrovech. Těch pět ostrovů, které jsou blízko um, Eh, tureckých hranic. Tady si myslím, že během pěti měsíců může hotspot tam začít fungovat. Lidé, kteří nastoupí na lodě, přijedou pak do Pirea a pak postupují směrem k severu. Řecko řeklo, že je ochotno mít mnohem větší centra na kontinentálním Řecku, kde by bylo možné přijímat tyto uprchlíky. A optimální by bylo od těchto center již začít eh, s migranty hovořit a eh, organizovat relocation. To byl takový plán. A já myslím, že ta relokalizace to je mechanismus, který bychom neměli odstranit, protože do budoucna fungovat může. Může být užitečný do budoucna. Tato krize nebude trvat rok nebo dva roky, tři roky, možná bude trvat celé desetiletí a možná bude zapotřebí mít trvalý systém relokalizace migrantů, kteří přicházejí k našim hranicím. Můj osobní názor po posledním zasedání Rady SVV, tedy když Eh, víme nyní, že relokalizace nefunguje. Nebylo by možné říci, že eh, například je velmi mnoho Syřanů, kteří potřebují mezinárodní ochranu a je jich velmi mnoho v Turecku. Nebylo by možné tedy říci Turecku, že jsme připraveni v rámci resettlementu přijmout 50 tisíc eh, lidí a ty odečteme od těch 160 tisíc, kterými jsme počítali pro relokalizaci. Protože tady by třeba bylo možné takto postupovat a přijmout tyto uprchlíky. Eh, ne jen prostřednictvím financí či víz, ale také projevit, že jsme skutečně ochotni eh, přijmout eh, tuto, tento úkol. Já nevím, jak se to bude vyvíjet v nadcházejících týdnech, ale myslím, že to není nereálné. No, byly tady ještě další otázky, které se týkaly relokalizace. Já se vám řekl svůj názor ten systém bychom neměli zcela zavrhnout, odstranit. Do budoucna může být užitečný, ale momentálně eh, to není eh, mechanismus, který můžeme okamžitě použít a začít uplatňovat. Naproti tomu je možné uplatnit resettlement. Použijeme ho tady inteligentně a rozdělme si takto své úkoly. To bude jednodušší a snadněji se to zorganizuje. Pokud je o právní stát, Eh, tady paní poslankyně zmínila Francii, Rumunsko, Dánsko. Já nevím, jestli je jediná země EU, která respektuje absolutně všechno, co vy, či já, či jiní by chtěli vidět v rámci ideálního právního státu. Já se necítím schopen eh, odsoudit nějakou zemi, třeba Francii, která teď čelí tomu všemu, co se rozpoutalo po 13. Eh, listopadu. Eh, myslím, že vy jste poslanci, poslankyně, vy máte právo vyjádřit svůj názor, ale podle mého názoru teď je důležité, když se vede v radě diskuse o právním státu, tak tam eh, zkoumat, zda nedochází k nějakému eh, odbočení od kodaňských kritérií. Kodaňská kritéria říkají, že právní stát a základní hodnoty EU eh, stanovují ten rozdíl mezi EU a jinými regionálními seskupeními. To jsou hodnoty, které je třeba respektovat. A e, můžeme konstatovat, že když v nějaké zemi dojde ke změně vlády a dochází tam k určitým infiltracím, či abych tak řekl. Prostě ta justice už není zcela nezávislá. Pak je třeba reagovat. Také u sdělovacích prostředků jsme viděli v některých zemích, že jsou určité prostředky, jak eh, omezovat eh, svobodu sdělovacích prostředků. Konstatujeme, že tam třeba sdělovací prostředky nejsou zcela svobodné. To jsou situace, které musíme analyzovat a kritizovat a eh, interpretovat smlouvy a konat. Ano, to je důležité. A najít určitá řešení, tak jak to vyplývá ze smlouvy. Eh, ať už je to zde v parlamentu, nebo na radě, nebo na Evropské komisi. My tedy vidíme a pozorujeme, že dochází k určitým vývojům které opravdu se ubírají směrem, který není důstojný, který není hodný Evropské unie a koncepce hodnot Evropské unie. A tady myslím, že je třeba eh, reagovat. V listopadu jsme vedli takovou akademickou diskusi v krásném sále, eh, takovou jemnou soft diskusi. A eh, za již příštího předsednictví Nizozemska už by ta diskuse měla být zcela jasnější, přímější otevřenější. Ale já říkám, když se prstem ukáže na určitý vývoj v kterékoliv zemi, vývoj, který jde proti eh, hodnotám EU, prostě tak je třeba to udělat. A také reakce, které jsme slyšeli v posledních dnech, že tady jde o vměšování se do vnitřních záležitostí zemí, tak to myslím, že tady je třeba klást si otázku. To Eh, přece není systém, který své kdysi jmenoval systém Sovětů. A na závěr bych ještě chtěl říct, že tady jsou některé otázky, které eh, se dotýkají hlubokých důvodů, příčin migrace. Ano, máte pravdu, je tady Sudán, Eritrea, Etiopie. Ano, je velice těžké lidi vrátit zpět do těchto zemí. Taky si nemyslím, že se to systematicky děje. Eritrea. Vím, že v EU nejsou lidi vraceni do Eritreje. A nejdůležitější teď je najít řešení eh, těch eh, příčin migrace, příčin té eh, bídy. Ano, snad máme nějaké eh, naděje v Líbyi. Já jsem také minister zahraničních věcí a pan Kuble, který je německým diplomatem, ukazuje, že v Tripoli dochází k určitému vývoji vývoji, který jde dobrým směrem. Já nevím, jestli se to opravdu podaří, ale eh, to je naše jediná šance, jak se jako EU zapojit a najít nějaký prostor dohody eh, s orgány v Líbyi. To by bylo velmi pozitivní. Také pokud jde o naši spolupráci, o naš racionální přístup eh, k migrantům, kteří přicházejí z tohoto směru. Na druhé straně Víte, že byla Vídeň 1, Vídeň 2, New York. Tady je také určitý záblesk naděje. Evropská unie, myslím, jak z hlediska členských eh, států, tak i jako celek, podporuje vše, co je možné udělat proto, aby eh, vraždění v Sýrii skončilo. Diplomaticky eh, není možné zasednout k jednacímu stolu s IS, s těmi barbary, ale myslím, že poselství bylo jasně vyjádřeno a pochopeno. Spolupráce mezi Američany a Rusy, eh, když tady vidíme ty dvě strany, Kerryho a Lavrova, tak myslím, že tady určitou naději je možné pocitovat. A když se to podaří v Sýrii, pak by to bylo možné toho dosáhnout i v Iráku. Dosáhnout tam větší stability. Další klíčová věc je Turecko. Vy jste v Evropském parlamentu, my zasedáme v radě. Není možné přijmout to, co se děje z mnoha různých hledisek v Turecku. tedy mírový proces s Kurdy nesmí být eh, přerušen a hledat pouze řešení zbraněmi. Na druhé straně ale je třeba také vidět, že Turecko přece jen přijalo eh, dvě a půl miliony eh, uprchlíků, kteří tam přišli jak z Iráku, tak ze Sýrie. Já vím, to je velká diskuse, ale podle mého názoru Pomoci třemi miliardami Turecku, to není pomoci tureckému státu či turecké vládě, to je pomoci tomu, aby lidé ze Sýrie, aby děti ze syrských rodin mohly do školy, aby byla k dispozici eh, zdravotní péče, aby otcové a matky těch rodin měly určitou perspektivu, že v Turecku najdou zaměstnání. To všechno je velice důležité bojovat proti příčinám. Evropská unie se do toho pustila, Federica Mogherini a celá řada členských států se na tom podílí. A to je ten závazek, který je třeba eh, naplnit, aby bylo možné bojovat proti příčinám této eh, bídy. Já tady budu končit, protože nechci využít všeho času pouze já a budu už muset odjet na letiště, eh, protože odjíždím na Kypr na obě strany Kypru, abych tak řekl. Samozřejmě to oficiální stranu eh, Kypru, ale i tu druhou stránku Kypru. Thank you, Etienne, for that. Děkuji, Etienne. Já jsem nebyl informován o, tom drobné, o té drobné změně eh, programu. Eh, děkuji Etienne za odpověď. Ne, omlouvá se předseda, děkuji Žánovi za odpovědi. Ano, Tady vidíte, jak jsem oddaný, já už jsem se přesunul k eh, Etienovi. Děkuji tedy, Žáne, ale chtěl bych ještě říct si kolegům, eh, Omlouvám se, pokud jste měli konkrétní otázky eh, pro ministra, který tedy nemohl odpovědět. Nicméně Etienne a Felix se pokusí co nejlépe odpovědět i na tyto otázky. Přesuneme se tedy rychle k seznamu řečníků a první je Frank Engel, prosím. Děkuji. Já budu hovořit tedy nebudu hovořit lucembursky, protože by mi někdo nerozuměl, ale přesto tady tímto jazykem děkuji za lucemburské předsednictví. Děkuji jednoho dne se to zopakuje. To eh, tedy je eh, neoficiální jazyk, který ale přesto existuje. Mnozí eh, oceňují, že jedete na Kypr a já také, protože jsem kladl důraz na to, abyste tam odjel ještě před koncem předsednictví, takže prosím řekněte Turkům, že když o 3 miliardy eh, s, sníží, tedy že my jim nebudeme platit tyto peníze za to, aby tam um, poskytli přístřeší uprchlíkům, kteří by se k ním dostali tak jako tak, eh, nebo tak by to být nemělo. Uh, Mám e, s touto zemí velký problém s tím, jestli jsou tady právním státem. Ehm. Když se podíváme na e, tureckého prezidenta, ten už se ani příliš neobjevuje, e, premiér ano, a dívají se do kamer a říkají ano, nové kapitoly se otevří, dostaneme ty 3 miliardy a pak ty další věci to je něco, co by bylo v podstatě před 6 měsíci ne, nemyslitelné ze všech eh, dobrých eh, důvodů. A eh, teď ve chvíli, kdy my s tím vlastně souhlasíme, přistoupíme na to, tak oni zase začnou s Kyprem. Takže já si myslím, že to opravdu je neuvěřitelné. Myslím si, že bychom to bývali měli promyslet jinak a mít k tomu jiný přístup. Pokud je o právní stát, tak mě tady eh, znepokojuje jedna věc. Prosím eh, rychle, aby vám byla moc, moci zodpovězena vaše, váš komentář. Pokud jde o to, jak si hovořil o návštěvě na Kypru, tak eh, já se také pokusím být konstruktivní na Kypru. Samozřejmě budu mít na paměti i to, co si říkal. A pokud budeme opravdu chtít abychom tady spolupracovali na nějakém řešení, tak, eh, a které snad není zase tak vzdálené, tak si myslím, že tady v podstatě hovoříš téměř eh, agresivně. My tady musíme opravdu postupovat s moudrostí, i když samozřejmě na paměti musíme mít i to tvé poselství, které si tady chtěl předat pokud jde o Kypr a mou cestu a já samozřejmě se pokusím to udělat co nejlépe. Chtěl bych tomu něco dodat, Franku. Do Turkii. Toto se týkalo Turecka, netýkalo se to uh, Kypru ani tureckých uh, Kypřanů. A závěrem, obávám se, že v tuto chvíli dostáv, že vlastně dochází k určitému odklonu strukturálnímu od právního státu z nejrůznějších důvodů. Týká se to Maďarska, Polska a některých dalších zemí. Tam je to kvůli ideologii, ale někdy je to i kvůli bezpečnostním výzvám, tak jak to může být ve Francii nebo někde jinde. A tam opravdu dochází k určitým jevům, které, mi mm, dá, který, které ve mně vyvolávají strach. Um, pokud jde o Polsko, tak já tam mám ještě horší představy než ty, protože my bychom na nedefinovatelné období měli akceptovat, že bude docházet k různým prohlídkám 24 hodin denně, budou uh, lidé vyslýcháni i bez vyšetřovacího soudce a tak dále. Takže toto, pokud by to trvalo příliš dlouho, tak to bude příliš uh, nebezpečné a je to um, takový nebezpečný úlet nebo nebezpečný jev, vývoj, uh, a my bychom na to měli eh, dávat bedlivý pozor, protože jinak budeme destabilizovat naše obyvatelstvo ještě více, než když bychom tato opatření nedělali. Thank you. Anna Gomez, please. Děkuji, Ana Gomez, prosím. Já musím říci, že je mi líto, že pan ministr Asselborn musí jít, ale eh, je velice dobré, že jede na Kypr a myslím si, že e, ta zpráva by se měla dostat až k Turkům, ta, o které se tu hovořilo. E, já jsem se chtěla zeptat jeho, chtěla jsem jemu položit první otázku, ale nechám to na e, ostatních dvou zástupcích lucemburského předsednictví, kterým také děkuji za skvělou práci v uplynulých šesti měsících. A má otázka zní, eh, diskutuje se o ekonomických sankcích pro země, eh, které porušují eh, solidaritu nebo neprojevují solidaritu, která by měla existovat, pokud jde o relokaci uprchlíků. Já samozřejmě nezapomínám na to, co jsme požadovali eh, eh, ohledně Maďarska, ale právě proto, že jsou i eh, další země, minister Asselborn se zmínil o Polsku, ale jsou tu ještě další, tak zvažují se ekonomické sankce Protože já si myslím, že země, jako je ta má, Portugalsko, eh, které, která je ochotná přijmout více uprchlíků, by měla mít větší podporu. A ti, kteří nejsou ochotní přijímat uprchlíky, by potom měli být potrestáni za porušování solidarity. Eh, pan ministr také hovořil o tom, že je potřeba zabývat se legální migrací. Ale co přesně udělala Rada proto, aby otevřela bezpečné a legální trasy pro migranty a uprchlíky. Nebyl by to nejinteligentnější způsob, jak zajistit kontrolu hranic, protože řekněme si upřímně, kontrola hranic protože e, není, nepřipadá v úvahu vracet lidi do Eritreji nebo e, do Etiopie. Ale e, mám ještě další otázku. Ta se týká výměny informací mezi členskými státy a mezi jejich agenturami, která není povinná. Tak proč se rada nezabývá alespoň možností, Eh, tak jak je tomu u Europolu, možnosti ověřovat, zda se sdílejí národní databáze aspoň na národní úrovni, protože já mám podezření, že tomu tak není, přinejmenším v mé zemi. A eh, dále, když eh, tak moc chceme chránit hranice, tak proč je tu ta díra v zákoně pro soukromá letadla v PNR? Protože většina dílerů zbraní se vydává za biznismeny. Děkuji, pan Bony, prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit polsky. Já bych velice chtěl poděkovat lucemburskému předsednictví za skvělý výkon v uplynulých šesti měsících. Byla přijata některá naprosto zásadní a důležitá nařízení. Eh, já bych chtěl říct si tři body, když dovolíte, pane předsedo. První se týká eh, ochrany hranic. a solidarity vůči uprchlíkům. Bylo by dobré, kdybychom eh, všichni eh, mohli eh, udělat něco s tou eh, úzkostí, kterou všichni sdílíme a s těmi mýty, které vznikají na základě této úzkosti. Je zapotřebí s tímto něco udělat. A druhý bod. Když eh, si vezmeme eh, přístup Evropské unie eh, k nenávistným projevům, tak to se netýká pouze teroristů, kteří působí na internetu, ale jde také o, to, o ten neonacionalismus, který je na vzestupu a který používá nenávistné projevy v nenávisti vůči těm údajně fantasticky nebezpečným rizikům, kterým čelíme. Dále psychoaktivní látky. Já jsem byl zpravodajem pro toto téma a sdílím vaše obavy ohledně situace, ve které je Polsko. A já sdílím tyto obavy nejen jako člen své strany, ale také jako polský občan. Děkuji, pan Depre, prosím. Eh, merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve velmi srdečně děkuji lucemburskému předsednictví, pokud jde o působnost tohoto výboru nebo výboru pro rozpočet. Tady lucemburské předsednictví odvedlo pozoruhodnou práci a eh, já bych to chtěl velmi zdůraznit. Pokud jde o Sofii, tak tady si myslím, že pokud hovořila o mé zemi, tak se vyjádřila až příliš vyhraněně a ty země, které neměly 130 mrtvých, kteří byli zmasakrováni na ulici a stovky zraněných, tak vlastně byste měli být citlivější než to, co se tady eh, někde objevuje. Pokud jde o eh, například Ministerstva spravedlnosti, tak v Dánsku se v tuto chvíli O tom hovořila i Sofie. Já ne, není to tak, že bych nesouhlasil úplně se vším, co říkala. Takže tam bylo řečeno, že lidem budou odejímáni šperky a osobní e, věci, e, aby se tím uhradili náklady za e, jejich ubytování a stravu. Eh, myslíte si, co si o tom vlastně myslíte? Myslíte si, že je možné k tomu takto přistupovat? Potom další věc, ten, kdo k nám samozřejmě přijede jako uprchlík, tak to bude stát spoustu peněz, protože tady budeme muset financovat hotstopy a tak dále, protože budeme muset pomáhat těm, kteří vstoupí na naše území, aby se integrovali, aby nalezli práci a tak dále. Co si myslíte o té myšlence, aby se využili částečně eh, prostředky z Fondu soudržnosti na to, aby se pokrylo eh, to, co se tady, tady děje, a možná, že v příštím finančním výhledu by se tam měly kritéria pro přidělování eh, znovu zvážit. Dále hovořilo se o povinných eh, kontrolách na hranicích, systematických hranicích, ehm, třeba evropských občanů ale e, ten šengenský informační systém tam není dostatečně podpořen. Je tam 14 zemí, které tam e, dávají informace a není to povinné, takže tady nemáme harmonizovanou e, definici toho, co je to zahraniční bojovník, co je to terorista a tak dále. Takže jak to vysvětlujete, že rada se na něčem takovém není schopna dohodnout? Je to mnoho otázek, ale měl jsem jenom dvě minuty, takže jsem musel rychle. Thank you, Gerard. Mrs. Steven, uh, eh, sorry, Mrs. Chinichi, please. Děkuji paní Kiniči, prosím. Grazie, grazie presidente. Io davvero voglio ringraziare Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat lucemburskému předsednictví a ministrům, kteří k nám dnes přišli za jejich skvělou práci v uplynulých šesti měsících a zejména bych chtěla poděkovat panu Brazovi, ministrovi spravedlnosti který odvedl velice těžkou práci na směrnici o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelé v trestním řízení. A na tomto všem pracoval v důležitém ale obtížném kontextu. Na titulní strany novin se to nedostalo, nicméně šlo o složitou problematiku a já bych mu chtěla velmi poděkovat. Jak víte, v posledních dvou měsících parlament i rada e, se snažili dosáhnout kompromisu a já si myslím, e, že plníme ušlechtilé cíle, protože je to vlastně premiéra. Nemáme žádnou směrnici v této oblasti dosud a je potřeba eh, zajistit, aby, eh, proti, aby za zločiny padaly obžaloby, ale zároveň je potřeba zohledňovat zranitelnost a zvláštní podmínky eh, vztahující se k dětem. Chtěla bych tedy vám velice srdečně poděkovat. Do tohoto cíle jsme dosáhli pouze díky tvrdé práci rady, bez níž by to nebylo možné. Eh, já nechci ubírat čas kolegům a opakovat, co už bylo řečeno, ale je tu ještě otázka, kterou bych chtěla eh, položit oběma ministrům. Myslím si, že otázka migrace se týká eh, jiné otázky, o které jste se zmínili ve svých projevech. A to je boj proti pašování lidí a obchodu s lidmi. protože kvůli pašerákům se z otázky migrace stává opravdová lidská tragédie. A já teď nehovořím pouze o obchodech s lidmi, ale o přeshraničních zločinech obecně, jako jsou podvody a tak dále. Takže zajímalo by mě, zda si myslíte, že jste učinili dost za posledních šest měsíců a co podle vás je potřeba dělat dále, a e, jaký časový harmonogram plánujete, kterého se budete držet. Protože chceme, aby hlas Evropské unie byl slyšet a abychom mohli bojovat proti těmto e, trestným činům. Děkuji, paní Grisbeck, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla také připojit k tomu, co říkali kolegové, když děkovali lucemburskému předsednictví za vynikající práci. Uh, během um, tohoto druhého pololetí um, v oblasti působnosti výboru LIBE a potom uh, také pokud jde o záležitost prezumce neviny, uh, tak uh, tady děkuji. Děkuji také týmu těchto ministrů. Děkuji vám, vy jste samozřejmě jako dirigenti, ale máte tam potom ještě celý ten orchestr, takže děkuji všem. Um, Děkuji také na tady eh, jmenovanému vašemu spolu pracovníku a děkuji Catherine Trier Weiner, a, což prosím nezaměňujte s tím druhým eh, zmíněným jménem. Opravdu upřímně děkuji, protože toto bylo velmi náročné období, ale toto předsednictví bylo velice účinné a schopné, pokud jde o ty věci na programu. Velmi rychle tři věci. Spoustu věcí tady již položili, spoustu otázek položili jiní kolegové. Já mám jenom tři záležitosti. Jednak eh, bych řekla to stejné, co Katerina. Byl tady balíček eh, soudní pomoci, prezumpce neviny, a procedurální práva dětí. Nebylo to provedeno jakožto balíček, ale řešili jsme to paralelně a já si myslím, že je velice důležité, aby se rada teď tady posunula vpřed, pokud jde o tu třetí část tohoto ne balíčku, ehm, a to se týká e, naší kolegyně Denise de Jong, pokud jde tedy, a je to e, právní e, pomoc. Některým členským státům to příliš eh, samozřejmě nevyhovuje, ale tady je potřeba, aby to bylo harmonické, aby se tam doplnila i tato třetí část. Eh, další věc, velmi důležitá pro mě a myslím si, že by to bylo nesmírně vhodné, abychom tady posunuli otázku eh, evropského žalobce Tady to vypadá jako kdybychom byli na jezdících schodech a teď eh, tady eh, jak si stupovali směrem dolů. To je eh, tedy zvláštní pocit, ale máme ho tady, pokud jde tedy o evropského žalobce. Potom další věc, která vznáší určité otazníky. V boji proti terorismu dochází k odhalování nelegálních internetových obsahů, podněcování k nenávisti a tak dále. Tady samozřejmě se spolupracuje s různými sítěmi, eh, s podniky, které působí na internetu s operátory, ale tady je potřeba, aby se členské státy do toho jednotně zapojily, protože eh, některé členské státy ty tady přispívají finančně na dohled, snaží se napomáhat k dohledu nad těmito sítěmi a některé členské státy se toho neúčastní. Takže já si myslím, že Evropská unie eh, by tady měla být efektivnější, pokud jde o tento nešvar. A potom pokud jde o nelegální obsahy, a obsahy, kde dochází k podněcování k nenávisti, tak tam nemáme příslušné definice, evropské definice eh, pro eh, tedy přesné vymezení tohoto pojmu, tak abychom, aby to bylo pragmatické, abychom zkrátka se někam pohli dál, pokud jde o ty četné obavy, které tady máme, nebo pokud jde o tyto problémy. Takže nad tím se prosím zamyslete. Thank you. Next is Thomas Děkuji. Tomáš Stechovský, prosím. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já samozřejmě jsem zvyklý vás poslouchat, tak se budu snažit uh, nepřekročit dvě minuty. Uh, První bych se rád přidal k těm, kteří tady hovořili o předsednictví. Opravdu musím vám poděkovat, přímě jste mě překvapili. Za 4,5 měsíce jste udělali obrovský kus práce a já vám za to, za to děkuji, protože uh, budu vás dávat i dále po italském předsednictví vás budu dávat za vzor, za vzor předsednictví, který opravdu to, co řeklo, to splnilo. Uh, ale k tomu, co jste říkali jim. Hotspoty, ano, souhlasím, na řecké straně se udělal hodně práce, ale jak si vysvětlujete to, že já jsem se vrátil teďka o víkendu z makedonských hranicích a že stále jezdí z Aten, jezdí autobusy, legální autobusy, který vozí uprchlíky za 50 euro z Aten k makedonským hranicím. Nebo to nejsou uprchlíci, mluvíme o tom, že to jsou často ekonomiční imigranté. Není tohle to právě ta zvrácenost některých některých státech Evropské unie, kde legálně opravdu se lidi pašují od někud, od někud nikam a jsou převáženi a e, je tam vlastně biznis, ten nejhnusnější a nejodpornější biznis na lidech, který ubožáci prostě jsou vodíráni, aby se mohli dostat do dalších států v Evropské unie. Druhý dotaz. Vy jste zmínil Europol. Myslím si, že velmi dobře jste zmínil to, to, co jste tady rozebíral. Tam je dotaz zcela konkrétní minulý týden nám Europol sdělil při jednání ve Štrasburku, nám pracovníci sdělili, že na pašování lidí do Evropy se využívají prostředky, které se využívají k pašování zbraní, k pašování drog a další trestní činnosti. V řadě států neexistuje legislativa k jejich zabavování. Nemyslíte si, že tam bychom měli i do budoucna zaměřit naši činnost? A třetí věc, kterou jste říkal, to je o těch databázích. Mluvili jsme o foreign foreign-fighterech. A v té databázi Europolu je v současné době 1700 lidí. Třeba Velká Británie vůbec nezdílí informace o foreign fighterech, který odcházejí bojovat do Sýrie. A dneska jeden z největších problémů Evropské unie je to, že my ty databáze prostě nemáme funkční. Takže to je můj třetí dotaz a omlouvám se za překročení limitu. Thank you. Uh, next is Sylvia von Kaufman, please. Děkuji, Sylvia prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Vzhledem k, otáz, vzhledem k otázce času bych měla pouze eh, jednu eh, otázku. Chci se samozřejmě připojit k díkům předsednictví za skvělou práci a doufám, že si dobře odpočinete teď přes svátky. Zejména Pan, pana Braze bych se ještě chtěla zeptat na evropského veřejného žalobce. Vy jste řekl, že došlo ke značnému pokroku a e, zároveň jste řekl, že počítáte s brzkým uzavřením tohoto tématu. E, dobře, těžko říct, co zatím vězí, ale každopádně víte, že parlament má právo souhlasu. A vzhledem k pokroku by bylo velice důležité parlament eh, informovat o vývoji událostí a to co nejpřesněji. Takže to je taková moje prozba na vás, abyste nám dávali vědět o stavu vyjednávání a prosím také našeho předsedu výboru, aby eh, ohledně pokroku eh, i v novém roce hovořil s nizozemským předsednictvím, abychom tedy zkrátka mohli rozhodovat na základě aktuálních informací o tom, zda toto téma, za tento návrh podpoříme nebo ne. My samozřejmě chceme eh, veřejného žalobce, ale je velice dobré vědět, co přesně v tom návrhu je. Eh, takže ještě jednou děkuji a přeji vám hezké svátky a šťastný nový rok. Eh, děkuji, Silvi. Já bych chtěl říci, že my jsme hovořili už s nadcházejícím předsednictvím. Eh, a eh, velvyslanec o tom hovořil se Silví, ale eh, my se sejdeme s příštím předsednictvím 11. ledna v našem výboru, takže o tom můžeme diskutovat s kolegy, kteří budou mít předsednictví poté. Děkuji. Nyní pan Hala Aho. Děkuji. Já mám jeden komentář a jednu otázku týkající se návrhu komise eh, nové směrnice o střelných zbraních, eh, o kterých hovořil už pan Schneider. Eh, já souhlasím s vámi s komisí, že je velice užitečné mít společné standardy deaktivace a společné definice základních součástek, lepší sdílení informací a tak dále. E, nicméně e, ten návrh obsahuje také několik problematických bodů. Zejména je to návrh zakázat a konfiskovat poloautomatické legální střelné zbraně, které se podobají automatickým střelným zbraním. E, jak podle vašeho názoru to zvýší bezpečnost? Takovéto zbraně nebyly využity v nedávných teroristických útocích a velice zřídka se využívají při trestné činnosti je nepravděpodobné, že tento návrh bude mít nějaký dopad na terorismus nebo obecně na trestnou činnost páchanou se zbraněmi. A kromě toho je prakticky velice těžké něco takového zakázat a zrealizovat tento zákaz, protože jak poznat, za něco se něčemu podobá. E, to je otázka osobního vkusu a expertních znalostí, zda poloautomatická zbraň se podobá automatické zbrani. E, já si myslím, že v parlamentu i dalších institucích panuje schoda, že legislativa musí být úměrná, proporcionální a že práva občana by neměla být omezována více, než je nutné a že všechny, vše, všechna omezení by měla přinášet nějakou přidanou hodnotu. Myslíte si, že tento konkrétní návrh je úměrný, dobře podložený a myslíte si, že zvýší důvěryhodnost evropských institucí? A nebo je to spíš příklad toho, kdy děláme něco, protože musíme něco dělat? Děkuji, paní Stevens, prosím. Vážení kolegové, já se omezím pouze na jednu poznámku a jednu uh, otázku. Chci poděkovat v každém případě lucemburskému předsednictví za vynikající práci. Velký pokrok byl za, za zjištěn a to je velice dobře. Dnes dopoledne jsem četla jeden článek s předsedou druhého Eh, druhé sněmovny eh, v Nizozemsku. A tam bylo řečeno, že eh, v dohodě z roku 1951, když došlo tedy k celé řadě opatření, která byla přijata a také po krizi, kterou jsme teď prožili, tak myslím, že je tady protokol z roku 1967 eh, a odpovídá to té úmluvě z roku 1951 a protokol z roku 1967 eh, by vlastně mohl být zrušen. Myslíte si, že by to také bylo přijatelné řešení? Thank you very much. Um... Děkuji vám. Já se pokusím hovořit stručně, protože hodně už tady bylo řečeno. Myslím, že Ehm, nemáme asi důvod eh, příliš všechno oslavovat. Teď nemluvím o lucemburském předsednictví, ale o EU jakožto takové, protože eh, celá řada věcí nebyla eh, zvládnuta, celá řada tady nebyla ještě dosažena. Nechci opakovat různé věci, například to, že se trochu narušují základní práva, otázka, jak se vyvíjí právní stát a podobně. Je pravda, že když dojde také na situaci uprchlíků, kteří hledají eh, ochranu v Evropské unii, tak se ze špatné situace stává ještě horší situace. Je to zcela jasný obraz, který se nám tady ukázá, že tady evropská pevnost je ještě nedobytnější. Podívejme se také na Balkány. Tehdy, když eh, jde o bezpečnou cestu, která jde eh, z, z Makedonie dál až do eh, Chorvatska a tak dále. To byla situace před měsícem a půl, eh, kdy nebyli tady pašeráci lidí. To by mohlo být bezpečná cesta a přitom vidíme, že tady dochází k situaci, která se vyvíjí jinak na makedonské hranici, kde dochází k filtrování uprchlíků podle národnosti a pašeráci se zase vrací ke svému podnikání. Prostě my nedokážeme tuto věc eh, zvládnout. To přece není možné a e, je to proti mezinárodnímu právu. Tak tedy diskutovat o systému ochrany hranice, e, to v podstatě e, není možné zvládnout, když nezvládneme tu hlavní, tu hlavní otázku, to je poskytování ochrany uprchlíkům v Evropě. Má otázka zní, jak je na tom diskuse o stálém systému relokalizace a jak se řeší také otázky eh, zneužívání situace, zneužívání síly při eh, kontrole uprchlíků na hranicích. Děkuji, prosím, slovo má další řečník. Já chci vrátit nejprve do... Děkuji, pane předsedo. Eh, pane předsedo, za prvé, chtěl bych stručně se zmínit o těch otázkách, které lucemburské předsednictví zdědilo od předchozího lotyšského předsednictví, protože tady vlastně bylo rozhodnuto bojovat proti pašování lidí, bojovat proti těm cestám eh, prašování lidí. A byla tady už i britská iniciativa a také rezoluce OSN, ale to se týkalo pouze vodních cest mezi Libií a Itálií. Příliš málo bylo uděláno v této oblasti. Když se podíváme na Libii, tak eh, tady bylo uděláno málo na to, aby se zastavili eh, ty situace já se k tomu nevracím proto, abych tady vyjadřoval nějaké stížnosti. Lucembursko eh, prostě mělo na starosti pouze koordinování práce, kterou jinak odvádějí členské státy. Ale možná by bylo dobré vrátit se k těm překážkám na které jste narazili, když jste se snažili zajistit provádění tohoto rozhodnutí. A dále chci děkovat kolegovi Michalovi Bonem, který byl ve vládě, já jsem v té době byl v opozici, a který nyní je kritický k tomu plánu vlády, který já podporuji, kdy on vlastně reagoval tím, že nevyjádřil správně fakta, když hovořil o tom, co se odehrává v Polsku. Já bych na vás apeloval, abyste se zdrželi z takový, takového, takových útoků. Zejména pan Schulz nedávno se setkal s premiérkou Šidlovou a předseda Schulz byl informován o tom, jak eh, byla nesprávně eh, interpretována jeho slova. Prosím, další řečník. Děkuji, Klóde. Také já chci začít tím, že poděkuji lucemburského předsednictví. Například směrnice o ochraně údajů, ochraně dat, to byla velice pozitivní zkušenost také ten stálý boj mezi parlamentem, radou a komisí ukazuje v tomto případě, že je možné dosáhnout konstruktivní spolupráce. Jasná, jasný časový harmonogram ze strany Lucemburska ukázala, ano, my jsme na straně parlamentu eh, a ten jasný časový harmonogram právě eh, umožnil velice dobře pokračovat. Ano, to je správný začátek společný cíl, společný časový harmonogram a eh, pak úspěšná realizace. A já mám otázku na provádění, protože to je dobrá zkušenost, kdy mm, Společně jsme si stanovili velice napjatý časový harmonogram pro implementaci. Dva roky. Eh, jak, eh, jaký máte pocit a co bude možné udělat v tomto procesu, aby to bylo konsistentní, aby za dva roky opravdu fungovalo uplatňování tohoto textu? To je zásadně důležité. A pak eh, Eh, problém společné evropské databáze. Mnozí se na to ptali. To je opravdu zásadně důležité v tom pokračovat. Společná databáze. Eh, ta pravidla, která jsme si stanovili. Je tady celá řada věcí, které je třeba udělat, abychom si stanovili eh, pravidla pro praktickou výměnu informací a také společné definice, sdílené definice. Vidíme, jak je těžké dosáhnout společných definic, když se to týká otázek bezpečnosti. Viděli jsme to minulý týden. Eh, předtím. Vlastně jsme neměli ani konečné rozhodnutí, jak zahrnout bezpečnost do této směrnice. A udělali jsme to s takovým určitým omezením. Eh, takže pokročit ve všech těchto problémech je důležité. Jak už jsem řekla, potřebujeme společnou definici. Eh, stanovit si, v čem spočívá národní bezpečnost v dnešní době. Ehm, a v čem je odpovědnost členských států a kdy je to překročeno a kdy hovoříme o evropské bezpečnosti. Já myslím, že to je opravdu to nejdůležitější. Pokročit ve společné databázi, umožnit výměny údajů a stanovit si tyto společné definice. A ještě třetí věc jsem chtěla říci. Tady je velká diskuse o tom, jak nefungují některé instituce, že potřebujeme společnou ochranu hranic a tak dále. Já postrádám jednu věc, postrádám eh, návrhy ze strany rady. Je tady jasná situace. Komise přijde s určitými nápady, my o nich tady diskutujeme a pak rada jakoby eh, to všecko zpomalila nebo změnila. Takže jaký je tedy konkrétní návrh eh, rady, aby se opravdu tato instituce rozjela například pro relokalizaci a tak dále? Eh, proč je v tom rada pasivní? Ano, vážení kolegové, děkuji. A ještě jednou se omlouvám, že jsme museli zařadit do eh, odpovědi ministra pro migraci do poloviny diskuse, protože nyní se vracejí otázky, eh, které se týkají migrace. Ale nebylo možné to udělat jinak, ano. Eh, my velice jasně chápeme, že předsednictví se zabývalo těmito otázkami. Bylo by možné tedy reagovat i na toto do maximální možné míry, i když chápu, že není možné odpovědět úplně na všechny podrobnosti, všechny detaily eh, těchto otázek, takže prosím, dal bych vám každému eh, sedm minut. My už jsme překročili čas, který jsme měli vymězen, ale prosím, je to důležité schrnutí toho, co udělalo lucemburské předsednictví. Ano, děkuji, Claude. Jistě chápete, že bude za set minut velmi těžké odpovědět na otázky, které byly kladeny během jedné hodiny, ale pokusíme se. Já se pokusím soustředit na dvě věci, které se několikrát vracely vícekrát se vracely a to je výměna informací či nedostatečná výměna informací a eh, prevence radikalizace. E, někteří z vás to řekli velmi správně. Výměna informací mezi členskými státy a s Europolem není uspokojivá bylo by dobré rozlišit eh, dvě různé věci. Na jedné straně výměna informací mezi jednotlivými složkami a výměna informací eh, na policejní a soudní úrovni. Pokud jde o výměna těch, výměnu těch informací příslušných složek, tak tady lucemburské předsednictví eh, pozvalo pět různých spravodajských služeb na neformální zasedání rady SVV Eh, a byla to tedy anti teroristická eh, skupina eh, GATA a to bylo od roku 2001 poprvé, co došlo k takovéto výměně názorů. Asi víte, že sdílení informací mezi spravodajskými službami omezují jednak předpisy eh, v věci ochrany osobních údajů a ty se liší v jednotlivých zemích. Doposud spolupráce mezi bezpečnostními službami probíhá bilaterálně a multilaterálně. Jak už jsem eh, to řekla v úvodním vystoupení, eh, GATT se zavázal, že do června 2016 vytvoří platformu pro sdílení informací, což by umožnilo posílit eh, multilaterální výměnu informací. A to si myslím, že je velký krok vpřed. Pokud jde o policejní a soudní výměnu informací. I tady bylo dosaženo pokraku Eh, právě díky apelům ze strany Rady. Musíme ovšem konstatovat, že ještě zbývá hodně práce v této oblasti, aby výměna informací byla opravdu na úrovni tak, jak to vyžaduje současná hrozba. V tomto smyslu je politování hodné, že musíme konstatovat, že pouze pět členských států a jedna přidružená země eh, vlastně vytvořila tvářejí 50 informací, eh, které eh, vycházejí eh, od kontaktních míst, kde je zaregistrováno 2,5 tisíce osob. A to vlastně před představuje velký nástroj pro spolupráci, pro sledování pohybu zahraničních bojovníků. Polovina členských států nemobilizuje Eh, Europe Information System, no, promiňte, omlouvá se řečník, systém, informační systém Europolu. Pouze 1600 teroristických zahraničních bojovníků je zaregistrováno eh, v tomto nástroji. Polovina členských států EU ještě nevytvořila Eh, spojení mezi jednotkami pověřenými bojem proti terorismu a eh, zabezpečený kanál komunikace Europolu. Já tedy souhlasím s vámi, eh, ne ani tak, že by bylo zapotřebí dalších nástrojů pro boj proti terorismu, ale především je třeba využívat ty nástroje, které již existují. A proto během lucemburského předsednictví vzniklo takové cvičení, které mělo eh, monitorovat stav tohoto, využití tohoto nástroje, abychom měli přesnou představu o tom, jak eh, vstupují informace do tohoto systému, jak se využívají tyto informace, eh, jak v Europolu, tak Eurojustu. Toto budeme eh, ještě dále sledovat a Evropská komise bude eh, přesně analyzovat, aby zjistila, jaké existují překážky a co především brání lepšímu sdílení informací. Komise by také měla finančně podpořit i technicky podpořit členské státy, aby eh, odstranili mezery, které existují a které již byly zjištěny, například napojení hraničních přechodů do příslušných databází EU. Navíc bylo by také dobré pracovat v oblasti interoperability různých nástrojů, aby bylo možné překonat technické překážky, na které jsme narazili při propojení. A to je především důležitý aspekt, když hovoříme o systému Europolu a Interpolu. European Counter Terrorist Center, eh, který má eh, začít fungovat v příštím roce. To by mělo eh, umožnit lepší výměnu informací, aby bylo možné podpořit represivní složky v členských státech při eh, výkonu jejich eh, povinností. Pokud je o prevenci radikalizace, my jsme přesvědčeni, že boj proti terorismu se nemůže opírat pouze o represivní opatření, ale že je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost prevenci. Celá řada iniciativ se opírá o úzkou spolupráci mezi orgány a například eh, sociálními i náboženskými představiteli. Je dobré je ještě více podpořit eh, prostřednictvím již existujících nástrojů EU, eh, které se v posledních měsících hodně rozvinuly. Především RAN, Radicalization Awareness Network, od 1. října 2015 funguje a úkolem je usnadnit výměnu dobrých osvědčených postupů eh, od lidí z praxe přímo v terénu, od expertů v EU o boji proti radikalizaci a také od expertů eh, občanské společnosti. Za druhé, SCAP, Syrian uh, Strategic Information Advisory Team. Tady umožňuje vypracování strategie přímo na míru. A já jsem velmi rád, že komise zajistila financování této struktury ještě i po roce 2016. A za třetí, Komise vytváří platformu pro eh, styk mezi institucemi eh, a eh, členskými státy na jedné straně a různými operátory Microsoft a dalšími. A tady prostřednictvím této vazby chceme bojovat proti radikalizaci online prostřednictvím internetu. Na ministerské schůzce 3. prosince tohoto roku některé firmy již začaly měnit podmínky používání svých služeb, aby bylo možné zabránit extremistickému obsahu eh, šířit se prostřednictvím těchto sítí. Fórum je také eh, pracuje s další jednotkou pro eh, zjišťování extremistických obsahů, tak jak se to nyní vytvořilo v Interpolu. Čili Tolik tedy, pokud jde o prevenci radikalizace. A abych ještě odpověděl na konkrétní otázku eh, týkající se Firearms Directive směrnici o eh, střelených zbraních, tak tady jenom musím říci, že teď je ještě příliš brzy na to, abych vám mohl odpovědět. Eh, celý návrh byl teprve předložen a bude se dále projednávat za nizozemského předsednictví, čili já opravdu v této chvíli nemohu poskytnout žádné informace či žádné podrobnosti, pokud jde o zabavování poloautomatických zbraní ale je to jistě téma, které bude náležitě proskoumáno v nadcházejících měsících. Tak eh, možná je trochu pro vás úleva, že se střelnými zbraněmi se budou zabývat nizozemci. Eh, prosím, Felixi, pokračuj. Děkuji, Klaude. Děkuji všem, kteří nám eh, vyslavili poděkování a kteří je zdůraznili. Chtěl bych zdůraznit, že jsou to samozřejmě naše spolupracovníci, eh, kteří tady odváděli vynikající práci až do poslední minuty. Já zdůraznuju také to, co říkala paní Griesberg. Potom, potom co říkala paní Holmeier, ta zmínila otázku, pokud jde o nábor a já bych připomněl, že jsem měl také možnost v říjnu podepsat ve jménu Evropské unie přistoupení Evropské unie eh, k úmluvě o prevenci eh, terorismu a k přidruženému protokolu, eh, kde vlastně se transponuje usnesení OSN z prosince 2014 o zahraničních bojovnících a je tam právě eh, zmíněno eh, i celé to pole toho náboru eh, do služeb teroristů, takže tady máme základ, text, který tady může být transponován do práva jednotlivých členských zemí. Takže tady opravdu to, co je potřeba, je uplatňovat to právo, které již máme, které již existuje. Pokud jde o prevenci, tak jsem sám eh, měl tu možnost s Evropskou komisí zorganizovat eh, konferenci 19. října v Bruselu, která se zabývala prevencí to, v tomto boji, protože tady nejde pouze o represi, tady je samozřejmě i oblast, která se týká prevence a ta je minimálně stejně důležitá jako represivní přístup, který již máme. A závěry, které byly vyvozeny na této konferenci, byly i potom na následující radě pro eh, spravedlnost a vnitro. A to bylo tam na programu a rada přijala závěry tak, aby to bylo součástí veřejných eh, tedy závěrů Rady ministrů. Takže tady eh, se snažíme zohrnout eh, i prevenci, všechny mm, aspekty prevence, i když samozřejmě ta práce ještě není dovedena až do konce, ale pracujeme na tom. Paní de Meyer, ta hovořila o tom, že potřebujeme více Evropy, ale já nestílím její názor, Ona říkala, že potřebujeme méně Evropy, pardon, ale já mám opačný názor, potřebujeme Evropy více. Potom o těch nenávistných projevech, o tom hovořil další poslanec. Ano, to je také jeden z bodů na programu Rady Eh, pro spravedlnost a vnitro, protože to se týká tedy sice oblasti nelegislativní, ale eh, je to velmi intenzivně řešeno, protože my si myslíme, že nenávistné projevy to je něco, co nemůžeme tolerovat na internetu a nemůžeme to tolerovat ani v reálném životě a všechny členské státy tady k tomu také mají příslušnou legislativu, i když eh, poskytovatelé služeb, eh, online služeb se mm, nezapojují do tohoto účes, eh, úsilí. Ehm, ale všechny členské státy mají legislativu, kterou mohou uplatňovat. A my samozřejmě nemůžeme eh, všude sledovat všechny případy, to samozřejmě nejde, to platí pro všechny a pro všechny oblasti, a, ale oni, ty členské státy nepotřebují ani souhlas evropské úrovně, a, ani souhlas příslušného provozovatele služeb na internetu. Tady je možné zasáhnout, v Lucembursku to děláme pravidelně a já si myslím, že v jiných členských státech je to obdobné. Eh, otázka Ana Gomez. Uh, pokud jde o ekonomické sankce, které bychom mohli uvalovat. Toto eh, není stanovisko rady, eh, nic takového tam rada v tomto smyslu nepřijala a lucemburské předsednictví by bez pochyby bylo raději, kdybychom eh, tady měli systém podnětů pro ty, kteří Eh, se chovají dobře, abychom měli pozitivní přístup. Ekonomické sankce ty problém neřeší, ty by spíše vytvořily další problém, takže to není ten nejlepší způsob řešení. Uplatňovat ekonomické sankce my musíme naopak pomáhat těm, kteří se snaží, kteří vynakládají úsilí a já si myslím, že to je přístup, který je mnohem, který je produktivnější. Potom se tady uh, zmínila otázka legální migrace. Ano, tady sdílím váš pohled a vaše obavy. Myslím si, že uh, pokud je o legální migraci, tak to je eh, součást um, toho celého Eh, problému. My jsme tady zatím ještě nedospěli eh, k praktikabilním eh, řešením, ale během lucemburského předsednictví jsme v trialogu dospěli k dohodě o směrnici o studentech a výzkumnících kde vlastně se umožňuje určitý vstup do Evropské unie v tomto duchu. Zatím ještě jsme samozřejmě neošetřili všechno, ale dospěli jsme k této dohodě, která je také důležitá. Pak tady padla otázka na to, co se řešilo v novinách ohledně Dánska. Já si myslím, že tady ještě není žádný oficiální návrh v Dánsku. Já jsem četl samozřejmě to stejné, co vy v novinách, ale myslím si, že zatím ještě nemůžeme hovořit o tom, že by to byla konkrétní uh, předloha dánské vlády. Takže. Um, takže to bych si nejprve musel přečíst, abych se k tomu mohl vyjádřit, i když samozřejmě sdílím váš zájem o tuto věc pokud e, tam opravdu budou oficiální návrhy v tomto duchu, tak to jistě vyvolá velkou pozornost e, na úrovni Evropské unie. Pokud jde o ten fond soudržnosti, tak sdílím e, váš náhled na věc, to, o čem diskutujeme v rámci Rady SVV, tak to by se mělo týkat právě rozdělování fondů soudržnosti. To je opravdu dobrá věc, nad kterou bychom se měli hodně zamyslet a e, tam s vámi tedy souhlasím. Paní Kiniči ta zmínila organizovaný zločin. Já si myslím, že pokud jde o organizovaný zločin, Evropská unie je v situaci, kdy by měla být mnohem účinnější. Organizovaný zločin je velmi odpudivou formou zločinu, protože uh, Eh, tady vlastně eh, to jak si podrývá eh, stát a schopnosti, obchází to stát a není to přijatelné pro Evropskou unii. Nemůžeme ponechat členské státy osamoceny, pokud jde o zločin, který přesahuje hranice, který je velmi organizovaný. Samozřejmě, že tady musíme se pohnout vpřed v této záležitosti. Minulý týden eh, tam byla dohoda o směrnici o ochraně údajů, pokud jde o výměnu informací tady e, policej, výměna policejních informací a soudních informací, to je problém, to, že to vlastně nefunguje tak, jak by mělo, ze kterého velmi těží e, ty zločinecké organizace. A paní Lauristin tady o tom hovořila a já si myslím, že toto bude naprosto zásadní aspekt pro to, abychom vylepšili výměnu informací mezi policejními a soudními orgány a myslím si, že to nám potom pomůže, abychom velmi pokročili vpřed v této věci. Eh, mi nedávno byla k tomu uzavřena dohoda. A pokud to organizuje zločin, tak s vaším náhledem naprosto souhlasím. Paní Grisbeck, ta položila dotaz, který se týkal eh, soudní eh, pomoci. My jsme dokončili eh, dva texty, ty jsme dovedli do konce, třetí ještě musí být dopracován a, a toto není pouze otázka peněz. To je bohužel aspekt, o kterém se velmi často hovoří. Když se hovoří o právní pomoci, tak se hovoří hodně o nákladech, o tom, kolik to bude stát. Ale tady jde samozřejmě mnohem o větší, o, jde, jde o víc. Eh, pokud tedy chceme stále více uznávat soudní rozhodnutí, tak musíme také řešit, jakým způsobem jsou ta soudní rozhodnutí přijímána ve všech členských státech. Procesní záruky k tomu patří, přístup ke spravedlnosti to k tomu také patří. Je potřeba, aby toto bylo zajištěno ve všech členských státech a to má náklady, které nemohou všichni hradit a proto stát tady musí nahradit nebo musí zaskočit Eh, ve chvíli, kdy občan eh, si něco takového nemůže dovolit. To je důležitá procesní záruka, životně důležitá záruka, pokud máme vzájemně uznávat soudní rozhodnutí. Já jsem to opakovaně eh, sdělil svým kolegům a doufám, že za nizozemského předsednictví budeme pokračovat v jednání o tom třetím textu, který považuji za naprosto nezbytný pro ten náš pohled nebo přístup k evropské eh, spravedlnosti, a tak, aby byla dostupná pro všechny občany, bez ohledu na to, kde žijí, kde bydlí a zda mm, na to mají finanční prostředky nebo ne. To je naprosto základní text. A minister spravedlnosti Lucemburská, ehm, který brzy eh, již bude moci o těch věcech otevřeně hovořit, tak, eh, tak s tím to probereme a já vám slibuji, že se to pohne. Dále eh, paní Kaufmann, evropský žalobce. Já jsem tady chtěl povzbudit nizozemské kolegy, protože oni budou potřebovat mnoho odvahy a vytrvalosti v této velmi technické záležitosti. My jsme zatím eh, uzavřeli články 1 až 35 a lucemburské předsednictví eh, zítra nebo pozítří zveřejní dokument, který obsahuje konsolidované texty článků 1 až 35, které byly dopracovány eh, v rámci TRIA, nejenom během lucemburského předsednictví. Ten text bude zítra zveřejněn, což znamená, bude to opravdu veřejné, můžete se do, to, do toho podívat, eh, články 1 až 35. A já si myslím, že to jistě napomůže vašim rozpravám společně eh, s předsednictvím, s nizozemským předsednictvím které na to naváže eh, v lednu. Paní Stevens položila velmi specifickou otázku k nástrojů mezinárodního práva, ale já bohužel tuto oblast neznám dostatečně. To jsou nástroje, které patří do kompetence kolegy Aslborna, který odešel, takže nemohu kompetentně na to odpovědět a omlouvám se vám za to. Poslední vystoupení paní Lauristin, ta tady uh, Eh, vyjádřila určité poznámky, spíše než otázky ke vstupu v platnost eh, některých věcí. A já, já myslím, že některé členské státy připravují vstup v platnost směrnice a až bude zveřejněna v úředním dvoj, eh, věsníku, tak jsou dva roky na přípravu a komise tady musí povzbuzovat členské státy, aby připravili vstup v platnost tohoto textu Myslím si však, že členské státy jsou dostatečně motivované. Potom poslední eh, věc, která se týkala relokace. Pokud jde o radu, tak v říjnu nebo v listopadu eh, jsme tam spustili eh, mechanismus pro řízení krize EPCR, takže to bylo formálně rozhodnuto ke konci roku na radě a poté bylo několik různých schůzí, které na to navázaly za přítomnosti italských, řeckých, tureckých kolegů a ještě dalších kolegů. Takže eh, a z toho všeho jsme vypracovali zprávu, ta byla předložena Evropské radě a ta zpráva je veřejná, takže tady jsme také byli aktivní. To byla poslední připomínka a závěrem bych vám poděkoval za vynikající spolupráci v posledních měsících a těším se, že se s vámi opět uvidím jakožto lucemburský ministr a že se tady budeme i dále vidět. Thank you, Felix. Um, thank you, Etienne. Um, Děkuji Felixi, děkuji Etienne. Jak víte, toto je poslední eh, formální setkání s lucemburskými ministry za jejího předsednictví. Eh, karavana jde neúnavně dál. 11. ledna máme na programu nizozemské předsednictví. Půjde o eh, efektivitu organizaci a vlastně celkové zaměření v budoucích pracích Děkuji eh, lucemburským ministrům za to, že přišli a že se vypořádali s výzvami, které na ně čekali a nizozemské předsednictví eh, prostřednictvím eh, svého velvyslance mi už řeklo, že mají co dohánět, mají příklad, který musí vyrovnávat. Protože jedna věc je, eh, jakým způsobem se evropské instituce eh, stavějí k eh, vnějším výzvám, ale tady jde konkrétně o to, eh, jak se vypořádáváme s tématy, která už dlouho ležela ladem. A díky lucemburskému předsednictví a tvrdé práci kolegů, které, kteří jsou zde, se nám to podařilo prostřednictvím velkého počtu trialogů. Eh, za to vám eh, opravdu děkujeme, opravdu jste se velice zaměřili ve svém předsednictví na otázku spravedlnosti a vnitra. Před několika dny váš premiér řídil konferenci, byl tam tam pan Bony a bylo to o soukromí na internetu. Zase to e, organizovala Libe tuto konferenci, takže kolektivně a společně s poslanci v tomto sále jsme odvedli mnoho práce také ve Štrasburku minulý týden. Bylo to tedy dobrých šest měsíců, je za námi velký kus práce a to také e, na straně implementace, jak říkala paní e, Lauristin. Že ještě jednou děkuji Felixi a Etienne a těšíme se na příští předsednictví a pokud jim máte co poradit, tak jim prosím poraďte. Colleagues, we um, unfortunately we're running. Uh... Kolegové, bohužel máme velké spoždění. Nicméně je poměrně pochopitelné, že jsme chtěli všem dát slovo. Mnozí kolegové dokončili trialogy, mnozí chtěli hovořit, všichni se dodržovali čas. Nicméně přesto jsme nabrali spoždění a já se za to omlouvám. Možná jsem měl pro tento bod vyhradit více času, ale teď tedy pojďme rychle dál. Bod čtyři Zřízení Evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Já zkrátím svůj úvod, protože máme opravdu málo času. A když dovolíte, tak dám slovo přímo zpravodajce paní Intfeld a potom stínovým zpravodajům a poslancům, kteří by si chtěli vzít slovo. Takže Sofí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu také velice stručně, protože si myslím, že většina z vás, kteří tu sedíte, si uvědomujete, jaké je pozadí této zprávy. Je to, zpráva, je to legislativní iniciativa, eh, z pověření plenárního zasedání je to zpráva o vyvinutí mechanismu k ochraně demokracie, právního státu a základních práv. A myslím si, že z výměny názoru s lucemburským předsednictvím také vyplynulo, jak moc je takovýto mechanismus zapotřebí. Protože my jsme ve smlouvách zakotvili nádherné principy v listině základních práv a v celé řadě eh, legislativních textů, v judikatuře a tak dále. Celá struktura existuje a přesto eh, principy právního státu, demokratického vládnutí a základních práv eh, nyní prožívají velice těžké období. Potřebujeme tedy mechanismus eh, k tomu, abychom zůstali společenstvím hodnot, kterým chceme být. My jsme se už sešli se stínovými zpravodaji dvakrát a také se zpravodajem stanoviska za AFKO, protože bych ráda, kdybychom spolupracovali eh, jako tým a eh, to eh, i mimo veškerá formální pravidla, která platí pro vypracování zprávy. Budeme tedy se spolupracovat s výborem AFKO. A rozdělili jsme práci mezi stínové zpravodaje. Podobně jako vy, pane předsedo, když jste byl zpravodajem pro ta vyšetřování kauzy prism a podobně. Takže všichni stínoví zpravodajové, včetně zpravodaje z AFKO, připraví pracovní dokument a ty vám budou předloženy v polovině února. A potom začne celý ten proces s pozměňovacími názory a tak dále a předpokládáme, že hlasovat v plénu se bude v červenci. Samozřejmě pokud se ukáže, že potřebujeme více času, tak si myslím, že bychom si ten čas měli udělat, protože hlavní je, abychom, eh, abychom vytvořili dobrý produkt, eh, ke kterému by se hlásili všechny frakce, spíše než abychom vytvořili něco eh, kontroverzního, co by získalo jen velmi těsnou většinu. Těch šest témat jednotlivých pracovních dokumentů bude jednak scoreboard demokracie právního státu a základních práv, za druhé e, každoroční celoevropská parlamentní debata, za třetí demokracie, právní stát a e, základní práva v posouzeních dopadů, e, za čtvrté, využívání článku 2 a e, listiny základních práv jakožto základu pro řízení pro porušení. Za páté, e, individuální vymáhání a soudní spory jako nástroj občanů. A za šesté, e, za šesté potom další podobná opatření. Takže za prvé už se konalo takové minislyšení, já bych řekla spíše mikroslyšení, trvalo asi hodinu a půl a předpokládáme, že se bude konat další slyšení a to 22. února společně s výborem AFKO a budou tam také zástupci justice, tedy Evropského soudního dvora, eh, ústavních soudů členských států. Doufáme, že seženeme také někoho z justice Spojených států, protože tam mají mnohem více zkušeností s těmito otázkami. Bude to určitě zajímavé slyšení. Potom se také budou konat setkání s radou a s předsednictvím rady, protože, jak jsme právě slyšeli od lucemburského předsednictví, už proběhla první výměna názorů v radě a ten začátek byl, řekněme, velice skromný. Doufáme, že nizozemské předsednictví a potom následující předsednictví budou tuto myšlenku rozvíjet dále. A já doufám, že se nám povede spolupracovat mezi parlamentem, komisí a radou. E, to je tak asi všechno. Já velice ráda odpovím na všechny otázky a ráda vám pošlu informace mailem, pokud byste chtěli. Dobře, děkuji. Takže abych to shrnul, toto je první výměna názorů. E, pracovní dokumenty budou předloženy výboru Libe 16. E, února a proběhne také slyšení společně s výborem AFKO, které se bude konat 22. února. E, tolik tedy ke struktuře a nyní začneme se stínovými zpravodaji a jako první pan Engel. Děkuji, Klode. Já tentokrát nebudu začínat eh, lucembursky. Jen bych chtěl říci toto. V podstatě to tež, co dříve, protože to přesně si myslím, že je v jádru této zprávy, eh, tak jak se na to dívá také celá řada dalších eh, lidí. Myslím, že bychom se měli na to podívat tak ne mnoho a mnoho dalších detailů, které jsme již eh, probírali, o eh, samozřejmě Mohli bychom se pustit takto do každé eh, země v Evropské unii a schloumat, jak to vypadá v každodenní praxi. Ale měli bychom sledovat, jaká je tady logika té zprávy a řízení věcí veřejných z hlediska toho, čeho chceme dosáhnout. A to znamená právní stát v tom první slova smysl, to znamená otázka předvídatelnosti státu, otázka spolehlivosti státu, otázka bezpečnosti e, institucí a otázka, kdy toto vše selhává. A také samozřejmě otázka dělby eh, moci, včetně nezávislosti soudnictví a podobně. Celá řada věcí jsou buď eh, předmětem určitých útoků, anebo prostě nefungovaly. Když se podívám, co se teď děje třeba v Řecku, nejenom, že tato země není úplně schopna eh, kontrolovat eh, vnější hranice, což je dvojitý problém, problém pro samotné Řecko a problém pro celou EU a pro Schengen, ale je tady celá řada vnitřních problémů, které ten stát nikdy nezvládnul podle evropských standardů z hlediska absence korupce, z hlediska spolehlivosti eh, správních orgánů a funkčnosti. Eh, prostě jsou tady některé staré jevy, některé nové jevy, eh, plus toho, co teď máme na programu jednání z hlediska hrozeb terorismu, z hlediska agendy bezpečnosti, což vlastně se navzájem prolíná. My Eh, rozhodně tomu musíme věnovat pozornost, eh, aby toto bylo skutečně smysluplným přínosem do budoucna i pro naše praxi. Děkuji. Eh, já jsem chtěla jenom říci, že jsem udělala jednu chybu, když jsem. Toto je téma pracovního dokumentu také. Já jsem to zapomněla říci, takže se panu Englovi omlouvám. No já jsem se snažil to neříci tímto způsobem, já jsem věřil, že Sok je to tam zahnula. E, ano, já se prostě omlouvám, jsem už tak blízko Vánoc, tak se omlouvám, že jsem to tam zapomněla. E, prosím, zachovejme e, disciplínu v našem výboru a věci náležitě schorujme. Pan Hope. Ano, pane předsedo. Já myslím, že tady je takový malý problém. Myslím, že jeden z problémů je, že vždycky e, sledujeme situace, kde provádění e, se podrobuje kontrole a kde se projevují problémy. A e, nedíváme se na věci v otázkách počátku. Ano, my, my tady nejsme soudem ani porotou, já myslím, že by bylo lepší dívat se eh, na to, jak eh, státy eh, dodržují hlavní principy a jak se může sledovat dodržování těchto hlavních hodnot a principů zvnějšku. V neposlední době jsem měl celou řadu takových eh, obav, eh, které slyšel jsem, jak eh, někteří členové tohoto parlamentu vyjadřují obavy o některých konkrétních zemích. Někdy to je objektivní, někdy opřímně řečeno, je to tak trošku politické téma. Sama pravidla jsou velmi základní pravidla z hlediska lidských práv a základních práv a jsou sami o sobě celkem objektivní. Ale jak říkám, když se eh, od této objektivity odkloníme, eh, pak eh, je tady vlastně otázka samotných faktů a co se děje. Je tady otázka, jistě musíme vždy zdržovat se toho, abychom ukazovali na konkrétní zemi v konkrétním čase. Celá řada věcí se může porušit, když se podíváme na objektivní kritéria. Taková porušení jsou prakticky eh, v celé řadě zemí dosti eh, přítomná eh, tou, tím či oním způsobem. I moje země může porušit tu, ten či onen aspekt. A my všichni Prostě čekáme, až se najde něco velkého, nějaké velké odhalení v tisku a pak tu zemi, na tu zemi zaútočíme v celé šíři různých eh, porušení eh, základních práv. A to si myslím, že není správné. A řekl bych, že bychom se měli vrátit k těm základním principům. Musíme se vrátit eh, k dobr- správnému přístupu Komise je tady strážcem smluv. Komise tady má hlavní odpovědnost. Prosím, eh, neponechávejme ty věci dojít až do toho, kdy je to spolitizováno eh, do té míry, že se to pak stává sporem mezi námi. Eh, podívejme se na to spíše jako takové stále monitorování zvnějšku. Paní Spinelli? Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat eh, našem, naší zpravodajce za to, že se od začátku tak plně zapojila do této práce a děkuji také všem stínovým zpravodajům. Já se chci zaměřit především na článek 2, o který se jako stínová zpravodajka starám já. První poznámka se právě týká uh, dosahu tohoto článku a zahrnutí do primárního práva EU. To, že je to považováno e, za stejně závažné jako e, smlouvy, e, včetně článku 51, který omezuje uplatnění těchto ustanovení. Jde o princip, který odpovídá ústavním tradicím členských států a který odpovídá také normám úmluvy o lidských právech Eh, která zavazuje všechny členské státy EU. Já tedy nechápu, jak je ještě možné eh, hovořit tady o nějakém omezení plného uplatnění charty. Plné uplatnění eh, této charty je základním bodem pro vytvoření skutečně právního státu v EU. Za druhé, a teď se dostávám k článku 2, který uznává že je užitečné mít nějaký prostředek pro zkoumání a monitorování eh, právního státu, lidských práv, eh, že tady je určitý eh, nástroj, který se obrací k členským státům, ale do budoucna by bylo dobré, aby se také brala v úvahu celý soubor všech institucí, které fungují v rámci EU, včetně agentur, které dnes eh, působí tak trošku mimo jakoukoliv kontrolu. Eh, v článku 2 uznané hodnoty a principy představují eh, vlastní podstatu EU a proto potřebujeme posílenou ochranu, která překračuje jen ustanovení článku 263 o fungování EU. Na závěr chci říct si toto. Domnívám se, že v té první fázi je nutné říci, že budoucí mechanismus by neměl jen vyjadřovat nějaké eh, eh, nedostatečné dodržování podle článku 7 bylo by třeba dát prostor příslušným orgánům EU, které eh, nevyjadřují žádnou politickou příslušnost. Jinak by se tento nový nástroj přeměnil pouze v reprodukci článku 7. Děkuji. Thank you very much. Colleagues, um... Děkuji. Kolegové, máme už velké spoždění a proto to ještě zkontroluji. Mám tady ještě dva řečníky, pan López Aguilar, paní uh, Guillaume. A končíme tedy eh, řečnícký seznam. Já budu velmi stručný. Počkejte ještě chviličku. Ano, jste to vy, dobře. Budu stručný, protože to je v podstatě jenom otázka, ne komentář. Potřebujeme eh, indikátor demokracie a, a právního státu a to v Evropě byl počet případů, které se dostaly k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A počet eh, těch takzvaně odsouzení, odsouzení eh, kolik, kolik těch případů tam bylo. A teď jich je tady vlastně Eh, velmi mnoho v posledních letech a to nám ukazuje, jak to jde s demokracií z kopce a jak um, ta kultura v této oblasti jde dolů. A Další uh, rozšíření vlastně proběhlo až na 47 zemí a mnohé z nich nemají demokratické základy uh, a bylo by možné tady zvážit, jakou roli by tady mohl hrát Evropský soudní dvůr, když tedy se přidělují eh, případy, ve kterých hraje roli eh, Charta základních práv, protože eh, tady těch případů bylo opravdu mnoho velmi významných případů, kde náš Evropský soudní dvůr v Lucembursku začal hodnotit a potvrzovat platnost listiny základních práv Evropské unie jakožto eh, takový eh, právní parametr při hodnocení toho, jakým způsobem členské státy dodržují eh, právní stát a právo v rámci tedy evropského práva po Lisabonu. Děkuji, Tania Fajon. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte říci, že velmi souhlasím s tím, že potřebujeme takový mechanismus. A v minulosti jsme často upozorňovali na problémy v různých zemích, Maďarsko zejména, ale i jiné země, kde jsme upozorňovali na to, že se odchylujeme od článku 7, ale v takovém případě vlastně nemáme mechanismus, eh, jak na to reagovat, jak jednat. A Sofie, mě by zajímalo, kdybyste eh, mohla eh, zaslat ty věci k tomu pracovnímu dokumentu. A možná, že bychom mohli mít nějaký seznam ukazatelů. Já si myslím, že to je vlastně i záměr těch praco- toho pracovního dokumentu, abychom mohli uh, změřit míru demokracie v našich zemích a dále potřebujeme mít také jasný cíl. Musíme si vytvořit určité nástroje a opatření k tomu, jak reagovat. Možná, že byste mohla eh, zvážit, jakým směrem se ubírat, pokud jde o reakce na porušování demokracie a pravidel právního státu. A mm, můžete počítat s tím, že my vás podpoříme. Myslím si, že to bude velmi klíčové v příštích měsících a letech. Pan Džereky uh, eh, odešel. Uh, teď máte slovo vy, jakožto poslední řečník. Děkuji. Můj dotaz je obdobný té předchozí otázce. Chtěl bych vyžádat více informací k tomu, eh, jak, jaký právní nástroj tady je eh, v tomto mechanismu, jak, jak se liší od právních ustanovení ve smlouvách. Eh, jaké jsou tady postupy, eh, které to přináší, jaké jsou tam novinky? Děkuji. Um, takže Ehm, teď eh, tady máme spoždění eh, toho dalšího bodu, takže já se omlouvám kolegům, že je zdržuji. A tady zatím prosím Sofii, aby eh, nám ehm, trochu řekla něco o tom, jak se bude dále ubírat. Já možná začnu tou poslední otázkou. Myslím si, že to není pouze jeden právní nástroj. Já si myslím, že to bude spíše soubor nástrojů, které společně budou tvořit určitý mechanismus a myslím si, že Timothy tady uhodil hřebík na hlavičku, e, když řekl, že tady jde zejména o prevenci. My bychom se neměli dostávat do situace, kde, chceme, kde budeme nuceni uvalovat sankce na členské státy. Ten mechanismus e, by měl být nastaven tak, aby e, tady bylo to celé rozděleno na různé kroky, Ehm, tady, jsme, tady, tady dialog ehm, mezi radou a členskými státy. To by měl být první krok, kde se vlastně to celé monitoruje, zjišťuje se, že tam něco hrozí a potom teprve by se mělo začít hovořit o sankcích nebo o dalších opatřeních, ale tady jde o to, aby se nečekalo až na ten velký skandál, až, až to propukne, ale měli bychom zajistit, že eh, si tady vybudujeme určitou kulturu základních práv a pravidel právního státu, eh, role Evropského soudního dvora a listiny základních práv, ano, to je relevantní a já si myslím, že eh, to bude 22. Eh, února řešeno na slyšení se zástupci soudnictví, včetně Evropského soudního dvora. A potom Taně Fajon bych řekla, že vytvořit ukazatele, samozřejmě, že uvidím, jakým způsobem se to potom bude používat, ale je to jedna z možností a souvisí to i s tím, co říkal Frank Engel. Jakým způsobem vlastně definujeme demokracii a pravidla právního státu, jakým způsobem se to bude tedy měřit, jaké jsou ty normy, podle kterých se to měří. Pan Timmermans v podstatě odmítl předkládat návrhy Evropské komise, eh, protože říká, tady nemůžete kvantifikovat demokracie v oblasti eh, základních práv a proto nemůžeme nic udělat. Eh, možná, že dílem má pravdu, ale je potřeba možná, aby to bylo hmatatelnější, abychom na tom zapracovali abychom věděli, jakým způsobem to hodnotit. Já jsem si jistá, že my můžeme ty standardy vytvořit a můžeme je nadefinovat, pokud jde o evropské členské země a já doufám, tak jak říkal Timothy, se nám podaří zabránit eh, těm trpkým sporům o tom, zda jedna země nebo jedna politická strana nebo ta jiná, eh, kde co porušili nebo ne, nenapomohly vylepšení právního státu v Evropské unii, ale právě naopak. Takže já doufám, že tento proces při navrhování této zprávy eh, tomu přispěje. Komise chce, abychom předkládali legislativní návrhy a já doufám, že to bude začátek eh, k tomu, abychom splnili eh, tento cíl. Děkuji kolegům, kteří se účastnili této rozpravy a nyní se podíváme na bod číslo 5, situace ve Středomoří a potřeba usileného přístupu EU k migraci a e, teď tady e, budeme hovořit o dvou pracovních dokumentech paní Mecoli a paní Kienge. Jde o řízení hranic a vízovou politiku, roli Frontexu a dalších agentur. Jde o efektivní provádění e, CAS, včetně tedy role EASO. A já eh, již nebudu zdržovat úvodem a přejdeme k prezentaci prvního dokumentu o řízení hranic a poté, až se odprezentují jednotlivé pracovní dokumenty, eh, tak bych otevřel prostor pro otázky. Děkuji všem kolegům, kteří tady vyčkali eh, do této pozdní chvíle. V mých poznámkách tady mám paní Mecolu jako první a pouze tedy prosím naznačte, pokud budete chtít potom hovořit a budete hovořit o prvním dokumentu a to je řízení hranic a vizová politika. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, Klode. Ano, v zájmu eh, šetření času eh, vezmu úvody všech pracovních dokumentů rovnou dohromady a můžu to vzít poměrně stručně. Blížíme se konci velice dlouhého a občas těžkého procesu. Předkládáme vám poslední zbývající pracovní dokumenty. Ne vždycky to bylo jednoduché ani nějak zvlášť přímočaré, nicméně vždycky jsme se snažili co nejlépe najít společnou řeč napříč politickými frakcemi. Eh, protože jistě se mnou souhlasíte, že toto téma je velice kontroverzní. Eh, pokud chceme koherentně reagovat na migraci, potřebujeme ucelený přístup, který by pokryval všechny aspekty tohoto tématu. Identifikovali jsme osm hlavních oblastí, na kterých se chceme soustředit a dnes představujeme ty ostatní, tedy hranice CEAS a legální migraci. Pokud jde o hranice, uvědomujeme si, že abychom nemuseli mít v Evropě žádné vnitřní vnitřní hraniční kontroly. Musíme co nejvíce posílit vnější hranici a výměnu informací, zejména prostřednictvím šengenského informačního systému. Celistvost šengenského prostoru a zrušení interních hranic závisejí na efektivní správě vnějších hranic a vysokých společných standardech, které aplikují na vnějších hranicích všechny členské státy. Efektivní správa vnějších hranic eh, zajistí organizovan, zorganizování migračních toků do Evropy a bezpečnost pro ty, kteří si žádají ochranu. A zejména registrace a identifikace osob, které usilují o ochranu ochranu v Evropě a také bezpečnostní kontroly jsou naprosto zásadní. V našem dokumentu zabíháme do detailů ohledně toho, co chceme od Frontexu a e, zabýváme se také návrhem na vznik nové e, agentury s mnohem širším mandátem na implementaci e, hraničních kontrol na evropské úrovni. A zejména vzhledem k situaci v terénu v posledních několika měsících efektivní a správná strategie zajištění vnějších hranic je nutná a to naléhavě a já se těším na vyjednávání o návrhu komise, který se tohoto týká. Druhý pracovní dokument se zabývá společným evropským asilovým systémem. To bylo obtížné téma, po, zejména pokud jde o Dublin, musíme si uvědomovat jeho omezení a je jasné, že členské státy musí dělat mnohem více, Máli Evropa mít opravdu jednolitý uniformní asilový systém. My tady přednášíme určité možnosti, eh, které je možné vzít v úvahu, až bude probíhat revize. Pokud jde o přesídlení, relokaci, pak je jasné, že pokud lidé, kteří eh, přicházejí do Evropy, protože hledají ochranu, tak ti zkrátka přijdou někam. A my musíme najít eh, systém, podle kterého všechny členské státy ponesou svůj díl odpovědnosti a nezůstanou nezůstane to na těch, které jsou na vnější hranici. To musí být pilíř našeho asilového práva a praktik. E, článek 9 nařízení Eurodac e, ukládá povinnost členským státům snímat otisky prstům každému žadateli staršímu 14 let a předávat tuto informaci dál. Máme také dokument o legální migraci. Uvědomujeme si, že abychom zabránili tomu, aby lidé se snažili dostat do Evropy na vratkých plavidlech e, a riskovali život a potom se vrátili jenom proto, že nejsou způsobilí, e, tak je zapotřebí, aby členské státy e, mohly posoudit objem e, počet žadatelů z určitých třetích zemí. To musí být hlavním principem každého přístupu. Hovoříme zejména o modré kartě a o nadcházející revizi, která by měla být zacílená a ambiciozní a také o tom, že členské státy by měly najít mezery na svém pracovním trhu, které by mohly zaplnit občané třetích zemí. Eh, zkoumáme, eh, které aspekty je třeba zlepšit a které dále rozvíjet. Eh, následující kroky spočívají v tom, že musíme z těchto pracovních dokumentů dále vycházet a ano, budeme pracovat přes Vánoce a předložíme vám, vážení kolegové, 18. ledna návrh zprávy. Jak jsem říkala už na začátku, nebude to lehký proces a chápu, že někteří kolegové zatím mají problém podepsat eh, zprávu ode mě a Cecil a tyto kolegy vyzývám, aby podali pozměňovací návrhy, až budou mít k dispozici eh, náš návrh. Eh, každopádně domnívám se, že tento návrh pracovních dokumentů je plodem podpory napříč politickými frakcemi tohoto parlamentu. Jestli jsme se letos něčemu přiučili, pak tomu, že pokud se chceme někam dostat, nemůžeme jaksi příliš setrvávat v pozicích názorových našich stran. Děkuji všem za neustálou podporu a zpětnou vazbu a e, spolupráci v duchu jednoty. Musíme mít ambice, pokud se chceme někam dostat. Na závěr bych vám chtěla popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. Děkuji. Měl jsem na začátku říci eh, ohledně struktury, že toto je poslední stádium před tím, než dostaneme na stůl návrh zprávy, což bude 18. ledna. Eh, je to nesmírně komplikovaný úkol, eh, pokrývá vlastně celou problematiku migrace, je to ucelený přístup, eh, široké politické úsilí, takže to nebude lehké. Měl bych tedy zmínit, že toto je poslední diskuze před předložením 18. ledna, předložením návrhu zprávy. Cecil, jako spoluzpravodajka, chtěla bys něco dodat? Děkuji vám, pane předsedo. Poté, co jsme e, dopracovali tyto pracovní dokumenty, tak můžeme říci, že jde o přípravné texty, ze kterých vzejde návrh zprávy, jež bude předložena výboru Libe 18. ledna ve Štrasburku, jak řekla moje kolegyně. Pokud jste si ty dokumenty přečetli, pak jste zjistili, že jsou velmi detailní, zabývají se minulostí, současnou situací a obsahují také názory, ze, názory expertů a e, data ze studií. Pak jsou tam konkrétní doporučení nás a stínových zpravodajů. A nebylo jednoduché se na textech shodnout a dospět ke kompromisu. Nicméně vzhledem k tomu, že e, existovala vůle ke kompromisu, podařilo se nám uspět. Chtěla bych poděkovat kolegyni Robertě Mecole za její práci a také bych chtěla poděkovat e, stínovým zpravodajům, kteří e, přispěli svým dílem. Chtěla bych stručně pohovořit o těchto třech dokumentech. Začnu společnou asilovou politikou a skončím dublinským nařízením. To nařízení eh, zcela nepochybně mm, už neplní svého původního ducha. Eh, je tu otázka mezinárodní ochrany a zlepšování asilového řízení, aby aby eh, se zamezilo tomu vybírání mezi jednotlivými asilovými systémy. Stavíme se velice kriticky k dublinskému nařízení. Jsou to procedury, které jsou velmi nákladné, netransparentní, transfery jsou drahé a velice často pravidla se uplatňují značně svévolně. Takže hlavní prioritou eh, je zachování rodin a rodinných vazeb, ale zda toto ale v praxi toto je první vstupový faktor, který hraje značnou roli a podle mého názoru je důležité se tím zabývat, protože místo prvního vstupu je dáno zeměpisně a také je to dáno eh, rozhodnutím pašeráků. Takže si myslím, že by to neměla být e, podmínka pro rozhodnutí. Důležitější by bylo definovat rodinné vazby, protože tady nejde pouze o rodinné vazby prvního stupně. Kdy, až Evropská komise zreviduje toto nařízení, pak opravdu bude muset vytyčit e, její omezení a přijít s ambiciozním návrhem. Mohli bychom mít kolektivní e, centrální systém přidělování odpovědnosti systém, který by jasně respektoval hodnoty a odpovědnosti členských států. Mohly by existovat v tomto systému Prahy pro jednotlivé členské státy, Prahy v tom smyslu, že nebude docházet k dalším transferům, dokud ostatní členské státy nenaplní svou prahovou hodnotu. Jinými slovy, eh, požadujeme eh, harmonizovanější přístup k podmínkám přijímání a eh, procedurám v celé Evropě, abychom zabránili druhotným pohybům je nesmírně důležité, aby se tím komise zabývala. Příliš mnoho členských států um, neaplikuje ustanovení společného evropského asilového systému ve své národní legislativě. Uh, což znamená, že nemůžeme objektivně analyzovat uh, klady a zápory tohoto systému. Uh, chtěla bych také říci pár slov o vytváření kanálu ekonomické migrace. I tady máme data týkající se současné situace. A roztříštěnost, roztříštěnost evropského právního rámce znamená, že občané třetích zemí e, mohou za určitých podmínek mít přístup na pracovní trhy a e, v našem pracovním dokumentu najdete statistiky, ze kterých plyne, že Evropa má velký demografický problém. Problém na pracovním trhu. Potřebujeme pracovní sílu a v mnoha oblastech e, bude panovat nedostatek do roku 2020. 50 e, e, až 70 migrantů, kteří přicházejí do Evropy, nejsou ekonomičtí migranti, ale přicházejí z jiných důvodů. A je jasné, že ten systém je plný chyb a problémů. A systém nefunguje příliš na základě uceleného přístupu a celkových potřeb evropského pracovního trhu. Proto dáváme určitá doporučení a já teď zmíním ty hlavní. Chceme povzbudit eh, členské státy Evropské unie k tomu, aby eh, stanovili, jaká je jejich kapacita eh, pracovního trhu, tak, aby v dlouhodobém horizontu Evropa mohla přijít s obecnými pravidly pro ekonomickou migraci, tak, aby mohla ucpat díry na pracovním trhu. Voláme také po lepším uznávání kvalifikací, tak, aby ekonomičtí migranti mohli pracovat na místě, které odpovídá jejich profilu. Eh, Chtěli bychom také vyvinout širokou škálu inovativních nástrojů, které nám umožní eh, překonávat výzvy, před nimiž stojí Evropská unie. Pak je to samozřejmě otázka směrnice o modré kartě. Eh, Já si nemyslím, že směrnice o modré kartě plní svůj účel, tedy utěsnit díry na pracovním trhu. V žádném případě to není dostatečné pokud jde o vytvoření eh, legálního kanálu pro ekonomickou migraci. Já si myslím, že Evropská komise by měla něco udělat s tím rozporem mezi členskými státy a jejich systémy. Doufáme, že směrnice bude eh, co nejdříve překonána, odstraněna, zejména pokud jde o její rozsah působnosti. A k poslednímu dokumentu, to je zpráva hranic a vízová politika, tak eh, v souladu s tím, co předkládá Evropská komise v migrační agendě, eh, bereme v potaz, že zpráva vnějších hranic je součástí společné migrační politiky. A my bychom rádi, aby byly vnější hranice lépe spravovány tak, aby byla, aby byla respektována práva migrantů v souladu s evropským právem a mezinárodním právem. Pak bych se ještě chtěla zmínit o operacích v vodách členských států a, oper, a záchranných a pátracích operacích. E, tady v tom dokumentu je mnoho informací e, spíše technických, soustředujeme se na Frontex a další agentury a také na konkrétní ustanovení vízového kodexu a šengenského kodexu. Takže tady jsou naše doporučení omezenější oproti těm ostatním oblastem a to ne proto, že bychom se nedohodli, ale protože Evropský parlament brzy bude rozhodovat o konkrétních ustanoveních, která se týkají tohoto pracovního dokumentu. Tady mám na mysli zejména revizi vízového kodexu. Evropská komise už předložila svůj návrh Evropské pobřežní stráže, ale parlament ještě neměl možnost se vyslovit. Má frakce bude tyto návrhy velice pečlivě hodnotit. A také otázka humanitárních víz je pro nás velice důležitá. O ní je zapotřebí diskutovat v kontextu revize vízového kodexu protože to může být způsob, jakým se občané třetích zemí mohou bezpečně dostat do Evropské unie. Já už to nechci příliš dlouho protahovat, ale poděkovala bych kolegům, stínovým zpravodajům a sekretariátu za skvělou podporu v posledních měsících. Děkuji, vážení kolegové. Opravdu e, máme málo času už. Já jenom ověřím, kdo je na seznamu řečníků a uzavřu toto seznam um, Barbara from the GUE, um, Ignacio Carao for the EFTD, um, and I'm going to add Mrs. Winberg, got, um, and Juan Fernando and Mr. Coelho. Tím uzavřeme seznam řečníků. Uh, musíme uh, skončit v 18.30. Takže nejdříve stínoví zpravodajové. Prosím, omezte se na dvě minuty a nechceme překročit 18.30. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chci poděkovat eh, oběma zpravodajkám za prezentaci. Zjistila jsem, že eh, pod, chcete získat co nejširší podporu pro tuto zprávu a aby byl dobrý výsledek, tak je třeba dohlednout na to, aby vš- od začátku všechny politické frakce do toho mohly zasáhnout a nikoli až nakonec, když už je text prakticky hotový. To si myslím, že není dobrý způsob, jak eh, pracovat. To je tedy věc, kterou bych chtěla tady kriticky říci. Samozřejmě, že částečně jsme se formulace získ- Eh, zúčastnili, ale byli jsme hlavně zapojeni až ke konci. Tak já opravdu lituji, že tomu tak je. Eh, pokud jde o tento pracovní dokument, já jsem předložila návrh, ale zjistila jsem, že eh, i přes mé určité iniciativy všechno je Eh, sepsáno s pravodajkami, i když eh, došlo k určitému zlepšení některých eh, informací. Pokud jde o politiku, tak já vlastně se v tomto textu vůbec se s ním nemohu stotožnit. Je to nereálný text, který předkládá celou řadu nepoužitelných postupů a jde proti duchu národů. A e, bylo by dobré samozřejmě navrhnout nejen e, přeskum e, doblinského nařízení, ale také systému přerozdělení. A aniž by se zlepšily současné předpisy, tak není možné zasáhnout do této věci. Na základě toho, co navrhuje matka Merkelová, tak Eh, tady eh, je vlastně požadavek, aby se všechno přerozdělilo mezi nás. To eh, je především samozřejmě přístup k sociálním dávkám, kde především o to vyhnout se krizi migrantů. Pro vlámské voliče je to zcela nepřijatelné. Pan Kirkhope se zabývá dokumentem, který se týká přerozdělení. A tady samozřejmě eh, dochází k určitému přerozdělování, ale za velmi striktních podmínek eh, eh, zpravodajky musí velice seriózně přemýšlet o výsledku toho, co navrhují. Děkuji. Po 18.30 už nebudeme mít tlumočení, takže já prosím respektujte časové omezení. Prosím Barbaru Spinelli, prosím respektujte čas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajkám za vynikající práci. Velmi pečlivou, velmi přesnou. Mám eh, určité otázky, konkrétní otázky. A já navrhuji, aby se tyto otázky řešily, aby ten dokument nebyl pouze jakousi fotografií toho, co tady již existuje. Eh, protože je málo času, soustředím se jen na některé otázky. Za prvé Frontex. Frontex, která se eh, má stát agenturou pro ochranu hranic a pobřeží ten nový Frontex, eh, který by zasahoval i bez souhlasu států. Jak se vyřeší otázka odpovědnosti eh, v tomto aspektu? Ředitel Frontexu není volen, nezodpovídá se před žádným parlamentem, takže by tady vlastně byla agentura, která má všechny pravomoci, ale odpovědnost by spadala na národní státy. Druhá otázka. Stále k Frontexu a jeho působení v třetích zemích eh, bez dostatečné ochrany lidských práv. Já se ptám, zda by tady eh, nemělo být eh, toto stanoveno expressis verbis. Další aspekt Zdá se, že v očích komise ještě není zcela prioritní záchrana lidí. Podle mě by to tak mělo být. Další bod. Především si dělá velké starosti u některých třetích zemí, zejména Turecka. Zpráva takového typu by měla jasným způsobem říci, že zprávy o spolupráci se zeměmi, které systematicky porušují lidská práva, Eh, tedy musí být eh, takovéto vazby přerušeny. Děkuji a končím. Děkuji a prosím další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat oběma spolu zpravodajkám. Myslím si, že je to výborný pracovní dokument, který takto vzniknul v té části, která se týká těch dvou částí zpráv. Já mám také určité pochybnosti v tom, o čem hovořila paní Spinelli. Myslím, že jsme si uvědomili, Eh, jak to teď vypadá, že to je vlastně pouze takové konstatování stavu. Některé věci tam chybí, některé věci by měly být upřesněny a něco není zcela jasné, pokud jde o asilový systém. S uspokojením eh, vítám takovýto dokument. Řekl bych, že dublinský systém je eh, není zcela překonán, je odsouzen k nezdaru. Je třeba dosáhnout určitého pokroku, abychom reagovali na výzvy a naplnili samotnou podstatu cílů EU. Potřebujeme centralizovaný systém e, informací a také pro přerozdělování, což jsou základní e, otázky, které by takto umožnily Um, určité uh, rozdělení a přitom zabránilo se sekundárním pohybům. Uh, pan López Aguilar je tady. Uh, pracujeme také na dalších myšlenkách, jak připravit humanitární výzum. A s touto myšlenkou já zcela souhlasím. A protože už nemáme čas, ale je tady celá řada věcí do diskuse, já už končím a přeji vám hezké svátky. Budeme mít, doufám, ještě příležitost vrátit se k těmto otázkám. Ano, je to prosím, eh, prosím nutné stlačit do dvou minuty, když toto je opravdu takový, abych řekl, masivní eh, dokument. Eh, jistě to chápete, musíme prostě dál takto pokračovat. Seznamu je není pan López Aguilar. Dvě minuty, prosím, Děkuji, pane předsedo. A také děkuji pana, panu Koraovi za to, co právě řekl, protože to jsem přesně chtěl říci i já. A děkuji oběma spoluspravodajkám, paní Mecola i paní Kienge. Já v této zprávě vidím odkaz, výslovný odkaz na důležitost toho, že se konečně otevřou právní cesty pro tyto eh, uprchlíky, že otevřou se brány Evropské unie. A já chci připomenout, že jsem byl zpravodajem eh, přeskumu eh, vizového kodexu. A velice důležitý aspekt, který se tady snažím říci, že vlastně pro všechny frakce v této sněmovně platí, že vlastně se zdráhají přijmout myšlenku humanitárního víza. A to nejen proto, aby eh, články 19 a 25 eh, vizového kodexu byly skutečně naplněny, ale také proto, aby se eh, šířeji otevřely legální cesty pro všechny ty, kdo prchají kvůli humanitárním aspektům, aby tady byly závazné humanitární právo pro EU a pro každý členský stát. Takže já bych chtěl na toto upozornit obě zpravodajky i jednotlivé frakce, že je opravdu důležité, abychom vyjádřili připravenost poskytnout širokou podporu eh, té, tomuto vynikajícímu eh, dokumentu, eh, vlastně té přepracované verzi vizového kodexu. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím pan Coelho. Děkuji. For their work. Děkuji, chtěl bych poděkovat za práci. A pokud jde o zprávu hranic a vízovou politiku, tak tyto dvě oblasti, zejména zpráva hranic, ukazují, že neexistuje žádné zázračné řešení eh, při přistupování k krizi uprchlíků. Co nám to pomůže, když budeme dobře zpravovat hranice, když nebudeme mít eh, spolupráci s třetími zeměmi a nějaké další věci? Potřebujeme strategii, která bude zahrnovat všechny aspekty, holistický přístup. Tento pracovní dokument o zprávě hranic ukazuje na poukazuje na to, že zpráva hranic musí vycházet v podstatě ze dvou principů. E, to je vzájemná důvěra a sdílená zodpovědnost. To jsou principy šengenského prostoru. Musíme eh, tyto věci provádět. Eh, šengenský informační systém mm, a další musí být pilíři, eh, a na kterých to bude spočívat. A je tady také sdílená zodpovědnost v poskytování pomoci členským státům ve zprávě hranic, při analýze a tak dále. A s ohledem na to musíme jednoznačně vědět, co chceme po Schengenu a, a o tom budeme hovořit i zítra, takže do toho nebudu zasahovat. Efektivní zpráva hranic nebude žádným zázračným řešením, ale pokud chceme zachovat integritu šengenského prostoru a pokud chceme být schopni přijmout všechny ty, e, kteří e, zde hledají útočiště, a tak musíme lépe zpravovat externí hranice. Ale nejen to a nadále potřebujeme eh, vzájemnou důvěru a sdílenou zodpovědnost. Vítám návrh Evropské komise, pokud jde eh, o eh, tedy evropské hranice a o strahu těchto hranic. Tady se velmi tlačilo na strategii, která by zahrnula všechny tyto aspekty a to je dobře. Musíme v tom pokračovat, ale nesmíme se hm, také zdráhat, abychom začali um, pracovat i na těch věcech, které již byly předloženy. Děkuji, Karlosi. Paní Další řečnice. Děkuji vám, pane předsedo obtížnosti, které mají některé členské státy eh, s ochranou hranic, eh, s tím, že musíme o, o, snímat otisky prstů osobám starším 14 let, jenomže víme, že v Řecku a e, v Itálii to nefunguje. Kdyby Řecko a Itálie, e, jestliže nezvládají svoje úkoly, tak jak mají zvládat ty obrovské masy migrantů, které teprve přijdou? E, umíme si představit, že příští rok to budou dva nebo tři miliony. Pokud to chceme řešit těmi takzvanými hotspoty, které mají rychle udíl, rozdílet migranty do jednotlivých členských členských států, tak dosa, zatím se nám podařilo předělit 158 eh, osob. Takže jak si představujete, že to budeme dále zvládat? A potom k těm k distribučním kvótám. Jaké jsou jejich následky pro členské státy? Budou zaváděny sankce nebo se budou vyslavovat varování a tak dále? Jak to bude fungovat, abychom věděli, jak se připravit na příští rok? To je moje otázka. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji, děkujeme. Eh, a teď dáváme slovo eh, zpravodajkám, aby to stručně shrnuli. Paní Kienge, ale prosím stručně, protože budeme muset eh, končit. Děkuji. Děkuji všem za příspěvky. Jistě budeme mít ještě možnost o tom diskutovat podrobněji paní Barbaře Spinelli eh, bych chtěla říci, že um, budeme mít ještě podrobnou diskusi eh, k návrhu nařízení, pokud o novou agenturu. Search and Rescue, ano, to patří eh, k našim prioritám, je to součást ostrahy hranic a já to nebudu proto příliš rozvádět. Všem děkuji a přeji šťastné Vánoce. Děkuji a slovo má Roberta. Uh, Děkuji. Já bych chtěla velmi poděkovat stínovým zpravodajům Cecil a e, všem, kteří nám pomáhali toto předložit. Toto je velmi e, podařený dokument nebo mm, dokumenty a já doufám, že ten text eh, bude podporován pokud možno napříč všemi frakcemi. Děkuji stíniovým zpravodajům za to, že nám zaslali eh, své podklady a připomínky a pokud jde o to, co říkala paní Stevens, tak na to samozřejmě chceme eh, řešit. Tyto věci, které zmiňovala, už byly řešeny v jiných dokumentech a budou samozřejmě zahrnuty a zohledněny a e, zpracovány i v v tom závěrečném textu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, těším se na ně. E, určitě jich bude mnoho. Nedělám si o tom žádné iluze, ale těším se na další proces práce, spolupráce se všemi. Těším se na to, že e, společně vypracujeme text, který potom tady bude e, v dobré podobě předložen na plenární zasedání. Děkuji, toto není snadný úkol a paní Spinelli Eh, položila otázku, která to celé ilustruje, eh, proč tady máte ten holistický přístup. Rada předkládá další eh, návrhy a je tam spoustu výzev a mm, tady musíme řešit ty politické obavy a všechny ty detaily a je to tak mm, obsáhle, že to jsme zatím ještě nikdy eh, v obdobné podobě nedělali. Eh, všichni to budeme muset nějakým způsobem zvládnout, takže já děkuji zpravodajkám a na 18. Eh, snad budeme mít věž dobrý text, který budeme moci řešit, od kterého se odpíchneme a bude to pro nás taková stabilnější situace. Všem děkuji. Děkuji za stanoviska a těším se na toho 18. také na zítřek a těm z vás, který, které neuvidím, přeji eh, příjemné Vánoce. Eh, zítra tady musíte eh, přijít v 9 hodin, abych tady nebyl sám. Děkuji.